Já. Liebe Kollegin... Milé kolegyně, milí kolegové, můžete se prosím usadit? Můžete se prosím usadit, budeme pokračovat v našem jednání a začneme bodem 12. Je to naše stanovisko k průběžné zprávě o víceletém finančním rámci. Našimi spolu jsou paní Ayala Sender a pan Gerbrandy. Pan Gerbrandy je přítomen a já mu hned dávám slovo, aby nás seznámil se stanoviskem. Prosím. Ano, děkuji velice, paní předsedkyně. Bohužel má spolu zpravodajka tady ještě není a já jsem doufal, že ona začne, ale je na cestě. Dobře. Možná tak získám několik vteřin a budu moci pozvolna začít s prezentací naší zprávy, ale jak ji znám, bude chtět um, ještě hodně doplnit k tomu, co jsem řekl. V prvé řadě se domnívám, že je důležité zdůraznit, že by se náš výbor neměl zaměřovat pouze na prvky, kterými se bude zabývat samotný rozpočtový výbor, to znamená celkové částky prostředků, které jsou k dispozici a a tak dále. Měli bychom se zaměřit na otázku, zda návrh víceletého finančního rámce byl správně předložen tak, abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili a abychom správně nastavili kontroly. Jak si přečtete z návrhu zprávy, tak jsme uvítali celou řadu věcí, kterou obsahuje návrh komise, ale přesto se musíme zmínit o některých prvcích, kdy pochybujeme o tom, že jsme na správné cestě. A já se o několika zmíním. V prvé řadě strategické plánování je samozřejmě velice důležité Nejprve je třeba stanovit politické priority a teprve potom se rozhoduje o tom, které finanční prostředky potřebujeme k dosažení těchto cílů. A tady se to někdy otáčí. Politické cíle nebyly stanoveny dostatečně podrobně eh, a propojeny s těmi potřebnými prostředky a mm, to je tedy důležité téma strategického plánování, jak říkám. Je nám líto, že se tento návrh stal e, nástrojem, aby se po roce 2020 utvářela ta finanční politika, než aby tomu bylo právě naopak. Velice vítáme úsilí komise o zjednodušení a také aby se výkonnost stala dominujícím faktorem při provádění rozpočtu. My se domníváme, že by ale komise mohla jít ještě mnohem dále. A na druhé straně je nám jasné, že parlament i rada budou muset projevit autodisciplínu, když se bude přijímat VFR, protože historie ukázala, že velice často to byl parlament a rada, které postupovaly komplexněji, než to eh, předepisoval původní návrh komise. A ještě jeden velice důležitý prvek je evropská přidaná hodnota. Celou řadu let ústřední oblast, proč se odůvodňovalo, že je třeba učinit určité výdaje na evropské úrovni a to se také odráží ve zprávě Evropského účetního dvora. I když komise stanovila kritéria a snažila se definovat evropskou přidanou hodnotu, tak tato kritéria ve skutečnosti příliš nepoužívá. Myslím, že jich bylo sedm. Často se odůvodňují evropské výdaje tím, že se prezentuje přidaná hodnota EU, která není dostatečná. Flexibilita a odpovědnost. My se domníváme, že jsme učinili dobré kroky vpřed, ale eh, díky flexibilitě můžeme získat ještě mnohem více. Tady máme eh, rozhodující otázku, zda to bude sedmi nebo pětiletý VFR. A po tomto období bychom se měli přesunout k pětiletému období, ale ani to pětileté období není zrovna vhodné, abychom reagovali na ty změny současného světa, takže potřebujeme ještě větší pružnost. A dále máme některé doplňující připomínky eh, k snižováním prostředku eh, v rámci SZP a koheze Máme také určité obavy ohledně efektivnosti společné zemědělské politiky. Celá léta jsme sledovali v celé řadě zpráv, zejména Evropského účetního dvora, že efektivita a vynakládání prostředků jsou jakoby dva různé světy. Když se podíváte na zprávu o SZB, kterou účetní dvůr zveřejnil v březnu, týkala se budoucnosti SZB, tak tato zpráva obsahuje celou řadu opravdu zásadních témat ohledně SZB, například máme-li identifikovat příjmy zemědělců a jejich rodin, tak se zohledňuje jenom jejich příjem ze zemědělské činnosti, ale to, co přichází mimo, to se nezohledňuje eh, do příjmu zemědělských rodin. A když k tomu přihlédnete, tak zjistíte, že průměrný příjem zemědělských rodin je více méně odpovídá i jiným odvětvím. Takže to je jedna věc. A druhá věc je výrazná kritika rozvoje venkova. Měli bychom se mnohem více zaměřit na kulturu výdajů než na kulturu výkonnosti. Peníze se vynakládají na takové projekty, kdy budou rozhodně eh, utraceny a kdy to bezpodmínečně neznamená, že eh, budou představovat nějaký přínos. Takže zejména škrty v oblasti politiky eh, koheze a SZB se domníváme, že bychom jiným úsilím mohli snížit ty negativní účinky. Je třeba se tím zabývat a víme, že je to obtížné na politické úrovni, protože mnoho členských států se zaměřuje na čerpání prostředků mnohem více než posuzování, zda eh, přináší tyto vynaložené prostředky nějaké přínosy. To je obtížné, ale myslím si, že náš parlament musí pokračovat v takovémto boji. Ještě to není závěrečná poznámka. Než budu hovořit eh, o zdrojích, tak závěrem bych se chtěl eh, zaměřit na zjednodušení. 25 eh, 27 by se mělo vynaložit na změny klimatu. To zjednodušování je sice důležité, ale u současného VFR vidíme, že to vždy dost dobře nefunguje a ta kritéria, která byla stanovena, abychom posuzovali, zda mainstreaming se opravdu daří prosazovat, nejsou vždy správná. Vítej, Ines, celá řada projektů je propojena s otázkami změn klimatu a ty nepřinášejí skutečné výsledky. Věříme, že zejména při střednědobém hodnocení bychom se na to měli zaměřit a potom ještě k vlastním zdrojům. To je samozřejmě velký krok kupředu. Komise navrhuje nové kategorie v oblasti vlastních zdrojů. A postoj eh, parlamentu celá léta byl takový, že to nejde ještě stále dostatečně eh, daleko zapotřebí debata s členskými státy a na to se musíme stále ještě zaměřovat a měli bychom eh, výši vlastních zdrojů v evropském rozpočtu eh, navyšovat. To je také záležitost pro střednědobý přeskum, kdy se na to můžeme zaměřit. Paní předsedkyně, protože Ines Ayala Sender se vrátila do jednacího sálu, tak končím a ona může přednést své vlastní připomínky. Děkuji a nyní má slovo Ayala Sendra. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, mrzí mě to, ale bohužel jsem měla eh, nějaký eh, pracovní oběd a trvalo to déle a proto jsem přišla pozdě. Ale myslím si, že pan Gerbrandy jistě skvělým způsobem představil naši práci. Již jsme o té věci velmi zajímavě diskutovali a donívám se, že se nám podařilo dokument i díky pozměňovacím návrhům kolegů vylepšit. V tuto chvíli už bych pouze dodala, že Některé aspekty tohoto stanoviska můžeme využít i pro účely absolutoria a chtěla bych srdečně poděkovat sekretariátu, který nám velmi pomohl, abychom vše srovnali. Víceletý finanční rámec je poměrně komplexní, aby jsme se zaměřili na ty věci, které jsou pro výbor kont mimořádně důležité. A Dobrou myšlenkou bylo, pokud jde o návrh rozpočtu, spojit ho s vlastními, to s vlastními prostředky, protože já si myslím, že v další diskuzi o víceletém finančním rámci bude velmi důležité, aby Evropský parlament apeloval na zodpovědnost členských států i evropských institucí, pokud jde o to, přiměřeným způsobem financovat eh, cíle Evropské unie. Já si myslím, že všechny argumenty, eh, které tady zmínil Parker Brandy, můžeme zhodnotit velmi pozitivně. Děkuji. A pak tady máme zástupkyni eh, ředitelky oddělení paní Korovou za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také spolu s pravodajům. Oceňujeme, že různé pozitivní aspekty našeho návrhu pro další víceletý rámec se objevují v tomto návrhu a děkujeme za konstruktivní návrhy v dalších věcech. Nejprve k té obecné strategii. Připomněla bych, že to, co Evropská komise navrhla pro příští víceletý rámec, je podle komise rozumný návrh. Snažíme se tam zohlednit priority eh, s mm, bílou knihou. Mm, začalo se o tom diskutovat. Eh, vycházíme z toho, co proběhlo v Bratislavě a v Římě. S koherentní politickou strategií budeme pokračovat, protože budeme dále diskutovat o víceletém finančním rámci. A tam samozřejmě je předběžná technická fáze, tam chceme revidovat výdaje, to je také napsáno ve stanovisku. A ta revize je základem pro náš celkový návrh VFR. Vycházíme tam z klíčového kritéria, to je přidaná hodnota na evropské úrovni, přidaná evropská hodnota. Eh, z toho pohledu eh, hodnotíme všechny projekty, co funguje, co nefunguje, co má smysl přenést do dalšího období. A eh, máme tady také ten dokument úvahový a, a mm, výsledky té revize o výdajích jsme zveřejnili 2. května eh, v pracovním dokumentu a v příloze eh, k tomu mm, úvahovém dokumentu k VFR jsme také uvedli ke každému programu v novém finančním rámci eh, takovou politickou složku, eh, kde se zhodnotí přidaná evropská hodnota u každého z nových programů, tak jak ji tam vnímáme. A jsme potěšeni, že nová struktura pro rozpočet, kterou jsme navrhli, je zatím oceňována. My bychom si přáli, aby rozpočet byl přehlednější a srozumitelnější pro evropské občany a zároveň, aby to usnadnilo rozhodování o ročním rozpočtu. Takže se snažíme eh, dát dohromady strukturu víceletého finančního rámce se strukturou ročního rozpočtu tím, že snížíme počet programů, tím, že se zavedou politické klastry, které by nahradily eh, současné různé eh, rozpočtové eh, tituly, které tam zatím máme. Doporučení eh, účetního dvora k rámci výkonnosti. Ano, my jsme to zohlednili a Navrhli jsme zjednodušený rámec, kde je omezenější počet cílů a ukazatelů Eh, všechny naleznete v těch individuálních sektoriálních návrzích, které máme pro novou generaci programů. A tady opět jsme usilovali o to, aby indikátory a cíle byly relevantnější a smysluplnější. Eh, nechtěli jsme tam mít jenom pouhá kritéria pro Eh, realizaci programu. Chtěla bych také poděkovat za to, co jste řekli o flexibilitě. Ano, my jsme opravdu se snažili, aby budoucí eh, VFR mm, poskytoval větší pružnost rozpočtu, eh, aby se využili ty nástroje pro pružnost. Viděli jsme v tom stávajícím období, že to pomáhá a že je to užitečné, že to hraje roli. Abych připomněla obecný kontext, všech těch procesů souvisejících s VFR. Měli jsme tam dvě důležité věci v návrhu, jednak eh, ty nové eh, objevující se eh, priority a potom samozřejmě důležitá událost odstoupení, nebo tedy vystoupení Paného království z EU a mm, tady samozřejmě dojde k výpadku v rozpočtu ehm, ze strany Spojeného království a my jsme sledovali všechny výdaje v rozpočtu a navrhli jsme ve dvou blocích eh, škrty, to je ve společné zemědělské politice a v politice soudržnosti, tak abychom ehm, alespoň eh, polovinu toho výpadku po vystoupení Spojeného království pokryli. Pokud je o další výzvy, Eh, tak tady máme další eh, kritické priority v různých oblastech, které se týkají bezpečnosti, migrace, digitalizace a tak dále. A my navrhujeme, abychom to pokryli tím, že vyzveme členské státy, aby více přispěli do rozpočtu a částečně tím návrhem, který jsme učinili, pokud jde o příjmy, eh, kde budeme žádat o nové vlastní zdroje. A já tady předám slovo kolegyni, která je odbornicí na toto téma. Takže mm, prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně, děkuji oběma spoluzpravodajům. Chtěla bych také eh, poděkovat všem eh, za podporu našeho návrhu a chtěla bych eh, zareagovat na to, co tady zaznělo a vyjasnit ty věci, které jste zmínili. Říkali jste, že jsme mohli zajít dále. Ano, samozřejmě je to tak, ale chtěla bych říci, že ten návrh je i tak ambiciozní. My bychom samozřejmě mohli udělat úplně nový návrh. My jsme navrhli tři nové zdroje ty se vzájemně doplňují a zároveň jsme navrhli reformovat existující vlastní zdroje, třeba zdroj e, z DPH a potom e, jsme e, chtěli některé náklady snížit a tedy Ona každá z těch věcí vypadá nepatrně, ale dohromady. Je to poměrně ambiciozní, když se to sečte. A chtěla bych zdůraznit, že eh, ty naše ambice samozřejmě nejsou žádná revoluce, protože eh, působíme v rámci existujícího rámce, ale eh, zvýšili jsme diverzifikaci vlastních zdrojů, vlastních nových zdrojů a tím se rozpočet více blíží evropské politice, vaší politice, třeba ETS, e, ETS eh, Snažíme se to také přiblížit národním ekonomikám a cyklům těchto ekonomik. Ehm, eh, příjmy tedy budou muset ehm, hrát určitou úlohu, zatím to tak nebylo a je zřejmé, že jsme v té věci ambiciozní. A dále, další věc, kterou bych chtěla vyzvihnout, je zjednodušení Protože byste mohli říci, ano, ono je to poměrně složité, eh, tady s tím blokem těch nových zdrojů a tak dále, ale všechny naše nové vlastní zdroje byly navrženy velmi jednoduše. Je to v souladu s existující legislativou, pokud je o CCCTB, tak máte pravdu, že to zatím ještě nefunguje, neběží, ale jakmile se to rozběhne, tak nové vlastní zdroje budou vycházet z existující legislativy. To stejné se týká Um, pokud jde o plastik, tak to je velmi jednoduché. My jsme eh, tady eh, s tou legislativou, pokud jde o eh, umělohmotné obaly, to udělali velmi jednoduše. Ta, um, za jedno kilo nerecyklovaných eh, takových obalů bychom chtěli uvalit 80 centů, takže je to velice jednoduché, eh, je to snadno spočítatelné a eh, nevytváříme tam žádné další břemeno, protože členské státy již oznamují komisi i Eurostatu statistiky v této věci a e, jsou tady závazné cíle Evropské unie, které již existují. Takže ve skutečnosti my tady nevytváříme žádné nové břemeno. Právě naopak, my si myslíme, že vylepšíme tímto způsobem kvalitu e, statistik, protože kolegové z Eurostatu budou pokračovat v kontrolách, budou uh, se mm, tedy nadále snažit eh, klást důraz na tu kvalitu statistik a eh, dále nová revidovaná legislativa přijatá v květnu 2018 také vylepší eh, kvalitu existujících statistik, takže my mm, jsme plní důvěry, pokud jde o tyto nové vlastní zdroje a chceme poskytovat další pobídky členským státům, aby přispívali k dosahování cílů ohledně Mm, těch plastů a plastických obalů. Eh, dále jsme přijali celou řadu prováděcí legislativy, tak aby to celé v praxi fungovalo a všechny ty důležité prvky tam jsou a budou eh, tedy mm, v přímé spolupráci s komisí a jejími útvary realizovány. Nechceme zvyšovat břemeno spojené s kontrolou, ale chceme, aby tady byl opravdu hladce fungující proces, který eh, tady opravdu existuje, například také pokud jde o absolutorium eh, v rámci toho eh, stávajícího rozpočtového postupu. Tak já doufám, že mm, nás podpoříte, i pokud jde o ty plasty. Já samozřejmě ráda zodpovím všechny vaše další otázky, vyjasním, co bude potřeba. A v tuto chvíli bych vám již poděkovala za pozornost. Já vám taky děkuji. Eh, Lhuta pro návrhy je 3. Eh, října. Eh, chce ještě zpravodaj si k tomu vzít slovo? Kolega Garbandy kroutí hlavou, kolegyně také. Takže to je konec tohoto bodu, mnohokrát vám děkuji a teď se dostáváme k bodu 14, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Pardon. Volá se paní předsedkyně číslo 13 eh, o eh, návrhu na MFF. 13.03. Zpravodaj je kolega Von, který už tu není. Kolegyně Ayala jej zastupuje, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, omluvit eh, Derega na kolegu, který tady dnes bohužel být nemůže, protože má jinou akci už. Takže teď eh, k tomu stanovisku výboru pro rozpočtovou kontrolu. Předpokládá se následující. Za prvé se tady předpokládá možnost Eh, aby členské státy mohli využít výkonnostní rezervu z obecných ustanovení, tedy z obecných záloh, pardon, k eh, pokrytí svých povinností nebo svých závazků. Tyto eh, rezervy pro eh, strukturální reformy by se tady mohly použít, ale ten eh, původní návrh se tím vlastně drolí, takže bych byla proto, aby se to použít jinak. Ta výkonová rezerva, výkonnostní rezerva souvisí více s tím programem samotným. Pokud eh, eh, vlastně tam máte ještě nějakou premii, tak je to taková cena útělechy, takže je důležité, aby to zůstalo tak, jak to bylo mysleno v originále. V roce 2019 komise bude tyto programy přeskoumávat. A k tomu potřebujeme šetření na místě, aby byla tato eh, rezerva stanovena přiměřeným způsobem, pokud je o její výši. Pokud eh, členské státy budou teď moc, eh, moci doplňkově nebo subsidiárně rozhodovat o výši těchto prostředků, to znamená, že se budou moci používat i pro nepůvodní cíle, tak Uvědomíme si, že eh, politika soudržnosti je opravdu eh, důležitá, tak může dojít k průtahům a finančním nejistotám. Kde by to měl být eh, mm, takový podnět pro strukturální fondy a ten efekt už by tam nebyl, tak si pan Von myslí, že společně s kolegy z výboru pro rozpočet a z eh, výboru Regi si myslím, že ten eh, bod není uspokojivý a proto se domnívá, že bychom měli tento návrh odmítnout. Paní předsedkyně tady vůbec není. Takže eh, tohle si myslí kolega Vogen. Von který je zpravodem za SAD. Děkuji, paní Alasender. Protože jste eh, vyřídila tady eh, stanovisko pana Vona. Kromě mě už tady nevidím nikoho, kdo by k tomu se chtěl na něco zeptat, takže eh, taková je tady tedy situace teďko. Rád bych všechny informoval že lhůta pro pozměňovací návrhy eh, v této věci bude 1. října ve dvě hodiny odpoledne a hlasovat se bude o tři dny později, 4. října. Takže teď dáme slovo komisi. Jestli se komise chce nějak vyjádřit, tak tak může učinit ale stručně. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, by nemnoha slovy eh, ráda se eh, vyjadřila, abychom nepokoušeli vaši trpělivost. Můžeme říkat, že toto je možnost pro členské státy, což znamená, že to rozšiřuje tu flexibilitu, kterou mají při implementaci. Nelze to vůbec vnímat jako povinnost pro členské státy. Nemusí toho využít. Buď můžou ty částky mm, eh, na výkonnostní rezervu použít, anebo můžou mm, eh, udělat závazky na strukturální reformu. Čili tohle je mm, možnost a komise eh, se domnívá, že to je prioritní, protože to umožňuje v některých situacích nejenom eh, zachovat tu, eh, to zaměření politiky soudržnosti na výkonnost, ale ještě i prohloubit. Takže komise se k tomu staví tak, že politika soudržnosti v zásadě a u strukturálních fondů též vždycky eh, se řídila cílem zavést trvalé změny v ekonomice členských států. A ta flexibilita která eh, pozitivně ovlivňuje eh, implementaci strukturálních reform ve členských státech. Jde jednoznačně eh, směrem k tomu, co vlastně mají strukturální fondy působit. V reakci na mm, otázku ohledně té, toho motivačního prvku a, a té výkonnostní rezervy, jako by to bylo něco, co je vnímáno jako odměna, tedy jako motivace, tak já bych ráda eh, uvedla, že ta výkonnostní rezerva často je eh, zmiňována spíše jako trest v eh, debatách. A naopak pozitivní motivace, která by umožnila ehm, naplňování strukturálních reform a, odpovídajících tzv. paušálních částek by byla krokem ke skutečně pozitivním stimulům. Zejména protože je to svázáno s tím prvkem možnosti. A tímto ukončím vám svůj projev a děkuji vám za pozornost. Mnohokrát vám děkuji, komise. myslím, že můžeme eh, přejít k eh, dalšímu bodu. Jedná se o zvláštní zprávu účetního eh, dvora 22 2018, absolutorium za 2017. A při této příležitosti je nám ctí, že zde je pan Rimanta Sagius, co by odpovědný člen účetního dvora. Spravodajkou je Kolika je tady také a by měl začít, a takže on by měl začít a bude to potom kritizováno. Děkuji, pane Tarane. Já se pokusím eh, to říci. Eh, a začnu eh, otázkou, která opravdu leží na srdci na tomto výboru. Já to také budu představovat tohle na kulturním výboru a tam by se mohly řešit některé jiné aspekty. My jsme tady kontrolovali program Erasmus Plus eh, na léta 2014 až 2020. Celkový eh, rozpočet byl 16 eh, miliard a z toho hm, ta vzdělávací mobilita byla polovina rozpočtu, takže jsme víceméně pokryly velkou část toho programu. 2,3 milionu eh, studentů a zaměstnanců už vycestovalo a eh, mm, požívalo eh, všech možností programu. Tento program nepotřebuje nějak, nějakou zvláštní reklamu. Myslím si, že to se dělalo minulý rok, když se oslovovalo jeho 30 let. Ale jedna z věcí, které se týká Erasmus Plus, je, mm, že se to týká spousty různých programů, kterých se dříve říkalo eh, různými jmény. Takže tohle je jedno takové značkové jméno pro eh, celé období. A je z toho skutečně globální program. Máme tady 33 eh, zemí programu. Hm. Z toho je tedy 28 členských států a 5 neevropských zemí velkých důležitých zemí, jako je Turecko, Norsko, další země, bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtensteinsko. A máme také partnerské eh, země. Je jich 145 a nebudu je vyjmenovávat. To by asi trvalo mnohem déle, než máme času. My jsme eh, začali analýzu v obecných a konkrétních cílů stanovených v nařízení eh, ke stávajícímu programu. Proč to vlastně říkám? Tohle eh, bylo velice dobré východisko pro náš audit a také jsme se eh, zabývali některými součástmi pro to nové období a mám ten dojem, že pro nadcházející období bychom bývali nezískali takové výhodisko, protože se zdá, že tady toto hierarchie cílů a mm, ta je poněkud ztracena. Takže eh, ty obecné cíle se týkají osob, to je první cíl. To je eh, studium a vzdělávání v zahraničí. Tam prostě jde o to, že se nejedná po pouhou mobilitu, ale je tam určitý cíl. A za druhé, Druhý nejméně, nejméně důležitý cíl je, aby organizace eh, podpořily inovaci, eh, dokonalost a prohloubila se internacionalizace. Eh, nařízení také stanoví specifické cíle. Nepřímé, nepřímý management, to znamená, hm, že my jsme hm, navštívili pět zemí, hm, z toho jedna byla mimo EU to je možná méně důležité, než eh, mm, to, abychom se zaměřili na to, co jsme v skutečnosti, ve skutečnosti kontrolovali. Samozřejmě eh, posuzovali jsme výkonnost, eh, což je standardní úkol účetního dvora a za druhé evropskou přidanou hodnotu programu, což se stanovalo už v předchozím bodu programu. A, mm, Bylo eh, těžké, abychom toto posoudili. Všichni chápou, že tohle byl pozitivní program. Každopádně jakákoliv kritika a by údajně mohla poškodit ten program, se báli auditování, ale já si to nemyslím. Zdravá kritika tam musí být. To je cílem auditorů aby objektivně na základě eh, dokladu řekli, co, eh, čeho se vlastně dosahuje. A problémy s výkonností jsou a o těch eh, mm, budu hovořit ještě později. Evropská přidaná hodnota, to je ještě důležitější aspekt. Tohle byl první případ, kdy účetní dvůr se měl podrobně zabývat tímto komplikovaným konceptem teď je to dobře známe politicky, všichni v politice vlastně používají tuto frázi. Ale skutečný obsah tohoto je poněkud složitou otázkou. Měli jsme eh, ambici eh, kvantifikovat tu evropskou přidanou hodnotu, to znamená v eurech vypočítat různé aspekty, různé součásti. To se nám nepodařilo. ale eh, specifikovali jsme, abych tak eh, řekl, eh, evropskou přidanou hodnotu a já akorát tady projdu hmm, nic, některé naše závěry. Ale v první řadě přidaná hodnota, evropská přidaná hodnota, to je tady možná, oč tu jde. Auditoři to ověřili. Erasmus Plus je dobře známá evropská značka a lidé hmm, jej považ, nebo k němu eh, přistupují lépe nebo se staví lépe než ta čtvrtá známá evropská hodnota, a sice eh, euro, měna. Takže Erasmus eh, plus je už v popředí a euro dokonce za ním zaostává. A to není k smíchu. Zejména pro zákonodárce a pro lidi, kteří implementují ten program, protože jakákoliv chyba při implementaci tohoto programu, jak jakýkoliv eh, milný předpoklad může poškodit tuto značku a my nemáme právo mm, tu značku, která už není naše, eh, ale evropská a všech občanů, poškozovat. V tom stávajícím eh, nařízení je článek, který popisuje víceméně evropskou přidanou hodnotu tohoto programu. Jak eh, to chápat? Žádné takové podobné ustanovení není v návrzích na příští finanční rámec a to pro mě je nevýhodou tohoto návrhu. Nicméně eh, zákonodárce se nezabýval všech, vše, všemi eh, aspekty eh, nebo všechny druhy eh, té přidané hodnoty. A já si myslím, že lze považovat za určité takové vedlejší přínosy toho programu. Tak samozřejmě tady je, jde o ten nadnárodní přístup, synergii s dalšími programy. To opravdu funguje. Používají se takové ty transparenční nástroje a komunikační to také funguje, to jsme všechno kontrolovali, ale jsou další věci, které eh, eh, ten program vyvolává, problémy. Tři eh, příklady vám dám. Za prvé, máme tady charta vyššího, chartu vyššího vzdělávání Erasmu. Tohle získá instituce vyššího vzdělávání a ukazuje se tím, že ta instituce může se zúčastnit Erasmus+. My jsme zjistili, že i instituce, které vůbec nemají v úmyslu zúčastnit se toho programu Erasmus+, si eh, mm, tuto chartu pořizují jako eh, značku kvality, takže se z toho zdala taková známka kvality. Ten program vytvořil něco, co lze vytvořit jako další nástroj Mm, pro budování evropského vzdělávacího prostoru. To je takový celo, celoevropská známka kvality. Druhý příklad. Erasmus Plus se přirozeně stal eh, eh, součástí evropské eh, politiky sousedství. Ano, on získává určité financování z politiky sousedství, takže to bylo přirozené, ale Musíte si uvědomit, že z Erasmus Plus se stal důležitý nástroj eh, takového neformálního prosazování moci a evropské diplomacie. Tak tomu nemělo být. Nicméně 145 partnerských zemí po celém světě to už je něco. A to je další příklad toho, eh, eh, jak při financování projektů z Erasmus Plus do budoucna Ničemu takovému to eh, musíme přihlížet a eventuálně to eh, doplnit dodatečnými prostředky, anebo pokud bude třeba eh, vybírat z různých projektů. Tam bychom měli stanovat určité priority pro projekty nadárodního charakteru. Třetím příkladem je odborná příprava. Mobilita v oblasti odborné přípravy nebyla eh, na samém začátku jednou eh, z nejdůležitějších součástí, alespoň to nebylo zamýšleno, ale ukázalo se, že celá řada účastníků narostla i v této oblasti. Bylo to prostě atraktivní a je to nesmírně důležité. Já se domnívám, že mnozí z vás vědí, že rozvrstvení společnosti se odráží perfektně v oblasti vyššího vzdělávání. Děti eh, z bohatších rodin mají přístup k lepšímu vzdělávání. To platí na celém světě. A tady tedy účastníci odborné přípravy. Eh, to znamená, že eh, rodiny, které na tom nejsou tak dobře, mohou umožnit svým dětem eh, tuto výměnu v rámci odborné přípravy. To je tedy velice dobré zvýhodnění takovýchto studentů. A dále ještě jedna důležitá věc, kterou jsme zjistili, znevýhodnění studenti mají určité preference, ale problém je ten, že je kategorie eh, definována různým způsobem v různých členských státech. Eh, odstavec 68 ukazuje jako příklad Španělsko. Subvencovaní studenti patří do kategorie znevýhodněných studentů to není oblast harmonizace. Tady mezi členskými státy není žádná dohoda eh, na jednotné definici znevýhodněných studentů, ale měli bychom se upírat tímto směrem v evropské legislativě, alespoň eh, za účelem eh, vykazování těchto rozdílů v rámci tohoto programu. Dále co se týče výkonnosti, tak jsme zjistili, že byly stanoveny kritéria, jsou uvedeny také v příloze stávajícího nařízení, nejsou sice úplně v souladu s specifickými cíly. Opět eh, chci hovořit obecně a nezabíhat do detailu. Eh, Chtěl bych spochybnit, zda se posuzují ty programy řádně, ale ty výsledky ne, protože to je kritika zaměřená na komisi a my chápeme, že posuzování takovýchto oblastí je nesmírně obtížné a myslím, že bychom v zájmu lepšího posuzování výkonnosti a lepšího přidělování zdrojů podle té výkonnosti bychom měli nalézt společně nějakou cestu, jak bychom mohli specifikovat eh, efekt tohoto programu Erasmus+, protože nemá takový systém posuzování, abychom viděli, jaký dopad má například na zaměstnatelnost studentů, kteří se zúčastnili programu. Já vím, že eh, komise zahájila již velice ambiciozní program a snaží se registrovat eh, a sledovat další eh, osud účastníků Erasmu plus a studovala tedy databázy a myslím, že by bylo velice zajímavé posuzovat něco, o čem jsme přesvědčeni, že to je prvek, který eh, ovlivňuje účast na Erasmus Plus a zlepšuje mobilitu osob, a to nejenom o mobilitu v zahraničí, ale i mobilitu v rámci jejich vlastních zemí. To je tedy hlavní kritika, která se týká oblasti výkonnosti. Co jsme navrhli? Předložili jsme celou řadu doporučení. Eh, o většině z nich jsem již hovořil. Možná Vlastně ještě poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je nutnost přikročit ještě k dalšímu zjednodušení, pokud chceme dosáhnout lepšího zapojení účastníků, tak je třeba to ještě dále zjednodušit. A domnívám se, že potom budeme schopni pokračovat tomto velice důležitém, velice dobrém programu. Já vám velice děkuji a těším se na vaše připomínky, kritické připomínky a také na odpovědi ze strany komise. Děkuji, děkuji vám. A jak jsem přislíbil, pravodaj má poslední eh, ruku v této chřetyní. Dávám slovo eh, zástupci komise Frederik Fiemajer ji zastupuje. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za vynikající spolupráci během celé té kontroly, toho auditu a um, um, tedy těchto věcem okolo Erasmu. To je velmi důležitý vstup pro vypracování příštího programu. Komise je velmi potěšena závěry tohoto e, šetření, sdílíme to mm, a mm, to i v rámci hodnocení v polovině období. Toto přináší velkou přidanou hodnotu, je to velmi renomovaný program, pokud jde o e, vyšší vzdělávání. E, samozřejmě se podporuje mobilita e, školáků nebo studujících. Pokud jde o přidanou evropskou hodnotu, tak jsme velmi rádi, že se tady na tom do takové míry shodneme. Včera váš kolega z výboru pro rozpočet v diskuzi o budoucnosti programu Erasmus. A pokud jde o návrh komise zdvojnásobit eh, rozpočet, sdělil, že by, nebo kolegové sdělili, že by chtěli, aby ten rozpočet byl dokonce strojnásoben, protože to považují za velice důležité pro evropskou mládež. Komise ovšem také uznává, že i když výkonnost programu je skvělá, ten způsob, jakým je eh, měřena výkonnost, by mohla být ještě Eh, vylepšena. Už jsme přijali celou řadu opatření v rámci tohoto programu, ale i pokud jde o navrhování budoucího programu. Částka například eh, byla z roku 2018 na 2019 navýšena a bude tady nástroj InvestU mm, po roce 2020. Mobilita eh, studujících Mm, je naplánována i v rámci eh, toho nového právního základu pro budoucí projekt. Pokud jde o předkladatele projektu a příjemce, už jsme začali usilovat o tvorbu nového formuláře mm, pro účastníky, ale máme tady určité hranice, pokud jde o zjednodušování, protože Nějaké minimální informace samozřejmě musí příjemci poskytovat, abychom mohli vytvářet analýzy a statistiky a mohli měřit výkonnost programu a ověřovat, že prostředky evropských daňových poplatníků jsou dobře vynakládány. My chceme, aby chybovost byla nízká. Takže to jsou věci, které v budoucnosti zohledníme. Eh, Erasmus je také eh, pionýrem, pokud jde o eh, zjednodušené možnosti nákladů. Je to možnost pro příjemce ehm, zjednodušit výpočet nákladů. Už to nese první plody, ale v budoucnosti se to ještě znásobí. Pokud jde o náklady spojené s uplatňováním kritérií na základě výkonnosti, komise se donívá, že z striktně operativního pohledu není možné vycházet pouze e, z kritérií výsledků a dopadu, protože hodnocení těchto kritérií může probíhat pouze e, během dlouhých období a ta kritéria, e, kritéria současná se zaměřují spíše na vstup a, a, a jsou platná i nadále, budeme je potřebovat i dále. Děkuji, slovo má zpravodajka. A já bych hned položil otázku, co si myslíte o těchto příspěvcích tohoto výkonného odvětví? Ano, děkuji pane předsedající. Ráda bych nejprve poděkovala zástupci účetního dvora za skvělou práci, kterou odvedl a ta se projevila i v rámci jeho perfektní prezentace, protože v této zprávě se opravdu snaží detailně zkoumat jeden program a mezi tím je to již program globální, který má celou řadu stránek. Mně se tato zpráva velice líbila. Je to opravdu známka kvality a je to program, který je třeba podporovat. Na základě analýzy Evropského účetního dvora jsme slyšeli i o kritických bodech. Eh, komise se k tomu již vyjádřila, ale přesto by se k tomu mohla ještě podrobněji vrátit. Samozřejmě tu jsou určité slabé stránky, které ale rozhodně nespochybňují přidanou hodnotu, kterou tento program vykazuje a která se vytvářela během několik let. A já bych eh, ráda upozornila na ty slabé stránky, které jsem zjistila i já O některých jsme slyšeli již z úst zátupce Evropského účetního dvora, ale já bych také ráda upozornila na to, co je podle našeho názoru kritické. Za prvé, ta jedna věc, indikátory a metody hodnocení potřebujeme, abychom mohli lépe změřit evropskou přidanou hodnotu a abychom mohli přesně posuzovat specifické cíle tohoto programu. Přitom se jedná o indikátory a technické postupy, kdy právě to dlouhodobá a vícestraná povaha programu eh, Erasmus musí být zohledněna a já se domnívám, že musíme věnovat zvláštní pozornost i metodám hodnocení a parametrům kvality tohoto programu. Zástupce Evropského účetního dvora již upozornil na to, že nemáme harmonizovanou definici znevýhodněných účastníků programu. Každá země má svou vlastní definici a proto je velice obtížné provést jasné definování programu. Právě jde o podporu mobility znevýhodněných žáků, studentů. To je také jeden z našich cílů, ale k tomu potřebujeme mít přesné údaje. Pro příští program Erasmus by se komise možná přece jenom mohla pokusit vytvořit harmonizovanou definici znevýhodněných účastníků programu, kteří mají jinak málo šancí. Potom máme takzvanou paušální podporu, to je poněkud problematické, protože eh, v jednotlivých členských státech jsou eh, různá minima, proto eh, tyto paušální částky mohou být výhodné pro některé členské státy, ale pro některé nevýhodné. Závisí to na eh, v systému eh, úhrady za vzdálenost. A kromě toho jsou eh, ty ceny také od, odlišné podle toho, jaký prostředek je použit. Abychom podpořili trvalou udržitelnost, musíme podle mého názoru zvažovat jednu možnost, a to je teď připomínka adresovaná na komisi. Při předběžném financování by to mělo být prioritou u programu Erasmus. Pokusím se to tedy trochu zhrnout a ještě přitom zdůraznit ty podle mého nejdůležitější body. Rozšíření jazykové podpory, například online, to je důležitý prvek tohoto programu a je to také velice účinný nástroj na podporu vícejazyčnosti. Dále využívání online platformy pro jazykové kurzy, to skýtá uživatelům větší eh, flexibilitu ale ve stejné zprávě účetního dvora se také upozornili na to, že by se měly financovat ty eh, kurzy offline a to si zasluhuje pozornost. Já se domnívám, že kurzy poskytované online a kurzy poskytované offline v oblasti jazyků eh, jsou eh, stejně zapotřebí a jsou komplementární. A závěrem mobilita pro studenty doktorantského studia. Bylo upozorněno na to, že je třeba zajistit větší flexibilitu u studentů doktorantských studií. Současná lhůta tři měsíce je příliš krátká a bylo by zapotřebí zohlednit rozdílou délku těch doktorantských eh, kurzů a seminářů, tedy větší flexibilitu. A ještě jedno téma eh, záruky za studentské půjčky. Bylo řečeno, že tu takovéto záruky jsou, ale nebylo to příliš úspěšné. Evropský účetní dvůr se ve zprávě k tomu také vyjadřuje.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 na rok 2001 až 2007 jsme se k tomuto návrhu již nevrátili a to bych chtěla zdůraznit na adresu Evropské komise. Ráda bych se dozvěděla, co si o tom komise myslí. Závěrem bych ještě chtěla říci, že na tom budu pracovat, vypracuji dokument, děkuji účetnímu dvoru, děkuji komisi za jejich práci a mohu jenom zdůraznit, že nehledě na tu kritiku, na ty slabé stránky, které lze lze zlepšit, se přesto jedná o nesmírně důležitý program, který je třeba podpořit, protože se eh, osvědčil. Děkuji a závěrem dávám slovo členům tohoto výboru. Vidím, že se hlásil slovo pan Celer, paní Ayala Sender. Zastupujete eh, velké politické skupiny, tak vám dávám tedy vždy dvě minuty. Well, in case, in... Dobře, nemusíte samozřejmě vystoupit. Dobře, takže si můžete vzít slovo vy. Um, nevěděla jsem, uh, jak to je. A v tuto chvíli bych chtěla srdečně poděkovat za to, že mohu o tomto programu, který je tak pozitivně hodnocen, hovořit. Myslím si, že bychom k tomu měli přistoupit následovně. Erasmus Plus je programem s obrovskou přidanou hodnotou. Je to program, eh, který má největší pozitivní eh, přínosy a který dokáže mladé lidi natchnout pro Evropu, vytváří vazby a navíc probíhá v oblasti vzdělávání, takže to je velmi pozitivní a přínosné. Těch pozitiv je tady tolik, že bychom se měli nad tím zamyslet a pokusit se něco z toho pozitivního přenést i na jiné programy. Účetní dvůr tedy přednesl své závěry a já bych se k tomu chtěla zeptat na následující. Ukazatele kvality se zabývají vnímáním účastníků ehm, nebo jakým způsobem eh, se to hodnotí. Zajímalo by mě, co má na mysli účetní tvůr, když tvrdí, že potřebují jiné ukazatele. Jak je možné ještě vylepšit program jinak než vyhodnocením názorů a věmů přímých účastníků toho programu? Jak jinak to hodnotit? Já bych to ráda lépe pochopila. Jaké jiné ukazatele bychom měli vzít v potaz? Co si o tom účetní dvůr myslí a jaké ukazatele měla na mysli? Myslím si, že účastníci jsou přece nejdůležitějším kritériem. Potom ty studijní eh, kredity, to je moderní záležitost, eh, vzniklo to v USA, pak se to přeneslo do Evropy a teď tady docházíme vlastně ke stejným poznatkům jako v USA. Mě by zajímalo, proč se to nepoužilo, je to otázka infrastruktury nebo čeho. Neustále se poukazuje na to, že potřebujeme dotace a podpory a já nevím, proč se mají studující tady zadlužit. ti studenti, kteří si vezmou úběr, tak jsou potom v problémech po celý, celý svůj život. Banky samozřejmě chtějí vydělávat a poskytnou úvěr. Samozřejmě je jim jedno, že se student zadluží a mají pocit, že až začne vydělávat, tak to potom splatí. Ale problém je, že lidé v některých zemích pak nemohou práci nalézt po té, co vystudovali a začínají mít závažné problémy. Zajímalo by mě, jak mm, si účetní dvůr představuje, jak ty úvěry udělat atraktivnější. Co tím myslíte? To je přece spíš problém toho, že ti lidé se zadluží a jsou ve velmi nejisté životní situaci. Nad tím bychom se měli zamýšlet. Dále, jak Erasmus funguje s třetími zeměmi, nebo jak by to mělo fungovat? Studenti ze třetích zemí samozřejmě mají obrovský zájem účastnit se Erasmu, ale problémy působí udělování eh, víz. Oni potom eh, třeba propásnou lhuty pro předkládání žádostí. Ještě pan Celer. Děkuji. Eh, Erasmus Plus je samozřejmě tím programem, který má nejudržitelnější důsledky, podporuje evropskou myšlenku, zejména pokud jde o mladé. A právě proto by měl být Erasmus podporován a rozšířit. A to, že se teď rozšíří právě i třeba na odborné školství, tak to můžeme pouze uvítat. Tímto programem samozřejmě ovšem můžeme také propakovat zahraniční politiku. Pokud se podíváme na rozvojové země nebo jiné země, kde jsou uh, někdy ještě autoritářské režimy, tak bychom ten nástroj podle mě měli nasazovat častěji s cílem umožnit lidem v těchto zemích studovat u nás, seznámit se s možnostmi eh, v demokratických eh, zemích demokratické společnosti a tím bychom vlastně pomohli eh, tomu, co v těchto zemích nutně potřebujeme a co tam chybí. Napomohli bychom tvorbě občanské společnosti a to bychom měli v Erasmus zohlednit a eh, my s těmito zeměmi chceme uzavírat různé partnerské dohody, obchodní dohody, tak tam bychom měli zabudovat i toto kritérium, eh, mm, tedy propagovat užívání Erasmu. Ano, já mám zkušenost, že jakékoliv euro, které utratím za mé děti a jejich cestování, je dobře vynaložené euro, i když je to samozřejmě nákladné, ale je to užitečné. A teď se můžeme podívat na další program, to je bod pana Celera a tam jde eh, o eh, vysokorychlostní železnice v Evropě, neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence, neexistence celoevropské sítě. A tady máme zvláštní eh, zprávu účetního dvora. Je tady pan Oskar Herix a je tady také pan Johan Par, který mm, byl u tvorby tohoto systému, byl ministrem v Estonsku a je tady také pan Stup. A on byl proti tomu, aby jsem se stal estonským prezidentem, s čímž se tedy hluboce samozřejmě mýlil. Nebo neměl pravdu. We were, we were asking... Pane předsedo, eh, my jsme se ptali eh, komise a, a účetního dvora. Nedostaneme odpověď? Dostanete je, ale eh, ptali jste se na dlouhé odpovědi. Byly to dlouhé otázky, takže na ně budou jenom krátké odpovědi. Pan Sagittarius. Já to řeknu co nejstručněji. Paní Ayala Sender, eh, nejdříve ty eh, vnímané indikátory. To je něco jako spokojenost zákazníků. U Erasmu Plus se ten dotazník musí vyplnit předtím, eh, ještě než dostanete poslední část grantu. Neříkáme, že nemůžete používat tyto indikátory, protože to sebehodnocení je určitě dobrý další indikátor. Ale my říkáme, že můžou být také objektivní indikátory, například výuka jazyku. To lze posoudit ty výsledky. Opravdu můžeme nějak směřit následně to, jak eh, byly eh, osvojeny eh, schopnosti během cest. Studentské úvěry, to je separátní otázka. Pokud chceme financovat dobrý program, ve kterém eh, nebudou jenom evropské peníze, ale další zdroje, tak bychom se měli eh, zamýšlet nad dalšími investicemi jako podle Junckerova plánu. Ale měli bychom eh, se zabývat také otázkami, které jste správně vyjmenovala. Ta úvěrová sazba by neměla být příliš vysoká. A Administrativní eh, postupy nesmí být příliš náročné, protože lidé potřebují eh, platby předem pro eh, svoji cestu. Ten grant se vyplácí ex post, takže potřebují něc, nějakou zálohu. Ale v neposlední řadě jsem rád, ale trošku to ve mně zbuzuje určitou obavu, že říkáte, že ten rozpočet by měl být strojnásoben. To přesně znamená, že aby se použili tyhle peníze, tak, eh, milá komise, eh, se budete muset zamyslet nad tím, jak zlepšit měření výkonnosti. Měli jsme jiné příklady, například u evropských agentur, kde ty agentury eh, se potýkaly s velkým rozpočtem, který jim na složité problémy poslali zákondárci, ale ehm, a to už je velice nezáživné, ale velice potřebné měřit tu výkonnost jestli opravdu se zvýšila a podle eh, těch vynaložených prostředků. Čili tolik k mé eh, odpovědi velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Komise. Jenom velmi stručně, já bych chtěl všechny uklidnit. My um, tu poslední platbu zaplatíme po té, co vyplní uh, formulář. Uh, svého vnímání, ale můžou tam dát klidně špatnou známku, mohou to skritizovat. Stejně dostanou tu poslední platbu a pokud jde o, o mm, ty nízké příležitosti, tak my tady bohužel máme otevřenou metodu koordinace, to znamená, že mnohé závisí na dobré vůli členských států a i když komise se snaží podporovat společnost, eh, společné vnímání, tak každý členský stát to má trochu jinak a není to jednotné. Pokud jde o ty náklady na bydlení, na cestování, počítání vzdáleností a tak dále, tak tam už jsme pozměnili eh, metodu výpočtu, abychom zohlednili nejvzdálenější regiony, tedy ty studenty, kteří bydlí v těchto nejvzdálenějších regionech a mají eh, velké náklady na cestu. Eh, statistiky eh, samozřejmě jsou poměrně eh, složité, komplexní a my se snažíme tady s tím pracovat, abychom zohlednili opravdu všechno. Pokud jde o jazykové kurzy, tak ano, můžete takový kurz absolvovat ještě před odjezdem. Máme i online kurzy tam je možné si udělat nějaký test a zjistit, jestli došlo k nějakému pokroku. A potom také máme tradičnější metody výuky a v rámci budoucího projektu eh, Evropské výukové domény chce mít komise cíl propagovat dva, nebo aby studenti v budoucnosti ovládali dva eh, zahraniční, dva cizí jazyky. Pokud jde o PHD e, titul a mobilitu za tímto účelem. Tady e, poměrně málo lidí využívá tuto část programu. Chceme zjistit, proč. Je to asi kvůli krátkým lhůtám, e, které je třeba splnit a potom kvůli dalším věcem, jako jsou stáže. Děkuji. Thank you very much and, uh... Já mnohokrát děkuji. Ještě bych se chtěl eh, všem eh, omluvit eh, za to, že jsem byl příliš netrpělivý s vyhlášením dalšího bodu. Ale v politice vždycky jde o to, abychom měli svoji odpovědnost. Takže teď zase vrátím v předsednické žezlo do zlatých rukou Ingeborg Gressle. Já jsem si myslel, eh, že budete pokračovat dál, ale eh, no budíš. Teď tady další bod eh, evropské vysokorychlostní železnice, neúčinný a nesouvislý systém Joachim je naším zpravodajem. Rych, pardon, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych vám stručně představil eh, zásadní zjištění a zkonstatování za naší zprávy o vysokorychlostní železnici v Evropě. Na začátku eh, velice srdečně poděkuji eh, zpravodaj panu Celerovi za to, že tady dnes mohu být a že to už bude zprojednat a 15. října potom v klidu bude moci poskytnout prezentaci výboru pro dopravu. Hned se pustím do té věci Jenom bych eh, eh, zdůraznil eh, hospodářský a finanční význam té vysokorychlostní železnice. Máme rostoucí počet cestujících na této železnici v Evropě, představuje už přes čtvrtinu všech cestujících na železnici. Na konci roku 2017 jsme měli asi 9 tisíc vysokorychlostních tratí v Evropě v provozu a nějakých 17 kilometrů se stavilo. Od roku 2000 Evropská unie dala 23,7 miliard eur na toto Evropská investiční banka do toho půjčila dále 30 miliard eur, to znamená dohromady 53 miliard eur investic do vysokorychlostních železnic. To už je opravdu významná částka. Obecně už e, tady bych chtěl přeznamenat, že e, provoz na vysokorychlostní železnici eh, je vnímaný jako eh, pohodlný, eh, flexibilní způsob dopravy a ekologický. To jsme přeskoumávali u deseti vysokorychlostních trat a čtyř přeshraničních spojení mezi českými státy, Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Francií, Portugalskem a Rakouskem a mm, zaměřili jsme se podrobněji na 30 eh, spolufinancovaných projektů. Tak teď první blok, ten se eh, zabývá eh, tím strategickým reali- <clears throat> plánování. V zásadě neexistuje žádný realistický plán, anebo není opřen o žádnou důvěryhodnou analýzu to, co eh, eh, eh, plánuje komise, asi strojnásobit trať, délku vysokorychlostních tratí do roku 2030, to nelze dosáhnout s tímto. Ani Evropská komise, ani evropští koordinátoři nemají právní instrumenty nebo pravomoci při rozhodování které by, kterými by donutili členské eh, státy, aby eh, opravdu naplnili eh, tu, aby dostavili tu základní síť do roku 2030. Tento nedostatek se ukázal zejména u těch nadnárodních evropských koridorů jako v negativum. Čili u toho společně tkaného koberce, jak my tomu říkáme, Eh, máme tady eh, izolované národní trasy na území členských států a díky eh, nedostatečné přeshraniční koordinaci to vede k špatnému mezinárodnímu propojení a k omezené evropské přidané hodnotě díky tedy těmto evropským investicím. Příkladem eh, eh, nedostatečně propojené eh, trasy je trasa a mm, Mnichov Verona a trasa přes Brněnský tunel a, a takzvaný Eurocup Rail, který měl spojit Brusel, Lucemburg a Strasburg vysokorychlostními vlaky. Výsledek dnes je, že mezi Lucemburkem a Bruselem Eh, teď už to netrvá 90 minut, jak se plánovalo, ale je to o hodinu delší, stejně jako v 80. letech. A i když Evropská unie eh, dala eh, prakticky 100 milionů eur na plány, a mm, udělali jsme komisi příslušná doporučení k dlouhodobému plánu Eh, který by měl zohledňovat eh, přeshraniční eh, úseky a také jak by měla přepracovat tedy ty příslušné plány a vysokorychlostní železnice by měla být součástí toho, toho těch základního koridoru a komise by měla mít k dispozici silnější instrumenty pro příš, příští eh, nástroj CEF a dohodnout si je tedy. A v neposlední eh, řadě by eh, tady také měla být posílená role evropských koordinátorů, aby se usnadnilo prosazování těch přeshraničních projektů. Teď bych pokračoval s přípravou jednotlivých projektů. Při kontrole jsme zjistili nedostatečnou kvalitu při posuzování skutečné potřeby v členských státech. Stavební rozhodnutí se vydává v daném členském státě a, tě a opírá se často o politické úvahy a málo kdy o analýzu nákladů a přínosů. A toto neúčinné vynakládání prostředků je spíše pravidlem docházelo často k spoždění, eh, které představovalo více než 10 let a to u více než poloviny deseti zkoumaných vysokorychlostních tretí. A bylo to dohromady 25 miliard eur, eh, ty více náklady za spoždění u deseti kontrolovaných tretí, takže dohromady je to 80 původních odhadů. Eh, maximální hodnota byla právě na té tratě tutkart mnichov a bylo to překročení než 600 nákladů. To sice nezatěžuje evropský rozpočet, je to hrazeno z národních rozpočtů, ale jsou to také veřejné prostředky. Náklady na infrastrukturu je, jsou velice vysoké, je to 25 milionů eur na kilometr u Brnerského tunelu. Ehm, jenom abychom to mohli porovnat, to bylo 144 milionů eur na kilometr. A jak vypadají průměrné náklady náklady eh, na minutu ušetřené jízdy. Je to 90 až 100 milionů eur tady na trati Stuttgart Stuttgart eh, Mnichov je to 369 milionů eur na, ušet, na minutu, která je ušetřena eh, při délce jízdy dosažené průměrné rychlosti eh, představují jenom 55 maximální kapacity, to je jenom něco nad eh, polovinu, tak se ukazuje, že zvláště eh, vysoce rychlostní vlaky nebyly všude nutné. A to by umožnilo ušetření ve výši miliard eur, eh, například kdyby se dovybavily stávající infrastruktury, než začneme eh, stavět vysokorychlostní trati, například eh, Benátky a Terst v Itálii. 5,7 miliard eur se mohlo ušetřit na to jenom, že se tedy navýšila délka jízdy o 10 minut. Eh, hovořili jste o doporučeních. Evropská komise by měla propojit poskytování prostředků na eh, určité podmínky a to na přesné hodnocení potřeby budovat vysokorychlostní tratě strategické projekty, které jsou hodnoceny jako přednostní, by eh, měly vycházet z efektivní hospodářské soutěže a také eh, by se měly posuzovat podle dosažených výsledků. Evropská komise by měla zjednodušit přezraniční stavební projekty, zejména vypisování eh, veřejné soutěže a jednotné místo by mělo platit pro vyřízení dodržování nejrůznějších formalit, které vyplynou v různých členských státech a potom e, e, přeskum účinnosti a trvalé udržitelnosti projektu nízká udržitelnost investic byla u těchto vysokorychlostních sítí po dokončení. Viděli jsme, že počet cestujících byl příliš nízký, mnohem menší než benchmark, který stanovila komise ve výši 9 milionů cestujících ročně. A to jsme zjistili u sedmi zkoumaných projektů. To vede k značnému riziku, že tyto finanční prostředky prostředky ve výši 2,7 miliard eur, které byly vynaloženy na tyto tři projekty, nebyly vynaloženy účinně. Dále jsme skonstatovali, že u devíti ze 14 tratí počet potenciálních cestujících v té spádové oblasti nebyl dostatečně vysoký vysoký. Máme problémy se španělštinou, s tlumočním do španělštiny significativi ja. Does, does it work? Geht es jetzt? Funguje tlumočení, mohou pokračovat, dobře. Také jsme zjistili, že u 9 ze 14 tratí počet potenciálních cestujících ve pádové oblasti nebyl dostatečně vysoký, abychom mohli eh, očekávat trvalý udržitelný provoz. Dále neexistuje dostatečná interoperabilita u přeshraničních vysokorychlostních tratí a zjistili jsme, že 11 000 národních předpisů existuje, i když již v roce 2010 bylo bylo doporučeno, abychom odstranili tyto technické a administrativní překážky. Na druhé straně neexistují společná ustanovení, která by umožnila hladký přeshraniční provoz. Vlaky se musí na hranicích vždy zastavit a tam ztrácejí ty cenné minuty. A zjistili jsme, že eh, systémy na eh, výpočty využívání tratí jsou velice komplikované a eh, svobodný přístup k trhu to se týká alespoň Španělska a Francie, ale tady nebyly stejné podmínky hospodářské soutěže a zásada uživatele se musí prací se zohledňovala u výpočtu platků a zjistili jsme veškeré překážky, které je třeba odstranit, které znemožňují interoperabilitu a e, komise by e, měla učinit vše, aby se to zlepšilo zaváděním elektronických jízdenek, zjednodušením elektroni- vybírání elektronického mýta, aby byli cestující spokojeni. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, tolik krátká zpráva o tom, co jsme především zjistili, ale jsem samozřejmě k dispozici a odpovím na vaše dotazy. Děkuji za tuto důležitou zprávu. Je to deja vu. Naším zpravodajem je eh, kolega Celé. To není deja vu. Já bych chtěl říci, že před 20 lety jsem se sešel eh, s primátorem eh, Poznaně a přemýšleli jsme, kdy se podaří dovršit Evropské jednoty. A začali jsme hovořit o jednom projektu, který se uskutečnil před první světovou válkou a to byl takzvaný divadelní vlak, který odpoledne vyjel z Poznaně, aby byl včas v Berlíně a aby poznačtí občané mohli navštívit v Berlíně divadlo a by se mohli pozdě večer zase vrátit domů a byli v Poznaní včas doma, takže druhého dne ráno mohli zase odejít do práce. A to fungovalo i opačným směrem. Když eh, eh, uskutečníme takovýto projekt, tak to znamená, že jsme dovršili celou evropskou jednotu. A já jsem velice vděčný panu Hendriksovi a jeho kolegům z účetního dvora za to, že se ujali tohoto tématu a že nás eh, zásobili podrobnými čísly. Že je tato zpráva kritická, ohledně záměru vybudovat evropskou vysokorychlostní železniční síť. To mi bylo jasné od eh, samého začátku, ale že to eh, bude mít takový drtivý výsledek, tak to eh, bych si sám ani nemyslel protože tady e, e, jsme svědky málo kdy toho, jak se záměr a výsledek od sebe odchyluje, e, jak tomu je při budování společné železniční sítě, zejména té vysokorychlostní. Hovoříme o tom, že chceme snížit o dva u motorní, motorových vozidel, takže tato vozidla už se nebudou pohybovat. Namísto toho, co bychom uvažovali o jiných eh, prostředcích, jako jsou kolejová vozidla, tedy železnice. Bylo mi řečeno, že 60 přepravovaného eh, objemu jde letecky, zbytek eh, po silnicích, železnice není atraktivní, není přesná a tak dále. A přitom, jak řekl i pan Hendrix, existují již dávno plány a více než deset let diskutujeme o otázkách inter interoperability, chceme překonat různá úzká místa a podobně. I v členských státech, když se hovoří o železnici, vypuknou drobné spory, každý si chce hrát se svým vláčkem, ale k tomu se pojí ještě egoistické eh, průmyslové zájmy v jednotlivých státech. Opatření jako zvláštní financování v rámci nástroje pro propojení Evropy, zejména pro řešení přeshraniční, problémů přeshraniční dopravy, nevedly bohužel k žádoucím výsledkům. Já doufám, že tato zpráva eh, nás probere eh, a to, co se prezentuje na půdě dopravního výboru, eh, povede k urychlení projednávání železničního balíčku, který má obsahovat možnosti řešení problémů a doufám, že dospějeme k dlouhodobému a realistickému plánování kdy e, na základě e, poměrů není e, zapotřebí vysokorychlostní spojení za B není proveditelné, potom financování toho drahého systému nemá smysl. Potom stačí, když se spokojíme se 160 km za hodinu a můžeme tak podstatně snížit náklady. Potřebujeme mít eh, veditelné kompetence a plánování sítí na evropské úrovni, protože zažíváme, že jiné mocnosti, jako například Čína, již vyjednávají se 16 státy členy EU a snaží se prosadit na jednotlivých tratích své technologie. Už se prosadili v oblasti přístavů a teď eh, mají eh, následovat eh, další, jako že železnice a bude to znamenat, že ty miliardy vynaložíme zbytečně a budeme záviset na eh, financování z cizích zdrojů a eh, na cizích technologiích. Co se týče eh, technologických projektů, tak eh, na ty bychom měli dbát. Zadávání zakázek u přeshraničních projektů by se měly zjednodušit ve výboru REGI. Jsme projednávali nové nařízení komise, eh, které se týká zejména přeshraniční spolupráce a otvírá nové možnosti. A tady se eh, již ozval eh, odpor eh, egoistického průmyslu v členských státech. A já to budu klidně akceptovat když se budeme snažit dále sjednocovat Evropu v oblasti dopravy. A to, také to musí být atraktivní pro cestující, aby se rozhodli pro železnici. Učitní dvůr předložil dobré návrhy, elektronické jízdenky, eh, zjednodušení elektronického výběru poplatků a to je vše, co bude obsaženo v tom železničním balíčku. Proto ještě jednou velice děkuji za vypracování této zprávy. Upozorňujete na slabé stránky a já doufám, že to bude eh, alarmující, abychom konečně eh, začali s tím plánováním. Děkuji. Paní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla zpravodajkou i pokud jde o nástroj CEF a proto to vnímám trochu jinak. A pane Herix, já jsem vám chtěla položit otázku. Tady jde i o střed zájmu, protože Um, to je poprvé, co se to řeší tímto způsobem. Vy jste členem Rakouského účetního dvora a mám pocit, že už tam byla zpráva, kde jste zkoumali um, Brenner projekt. Bylo to velmi kriticky vnímáno a tady se ten problém objevuje znova. A já jsem nabyla dojmu, že hm, tady dochází k nějakému osobnímu vyřizování účtů, nevím přesně mezi kým. A pan Cezar už zmínil, že tam jsou problémy a u nadnárodních sítí samozřejmě je tím základem vztah mezi dvěmi státy. Vy samozřejmě máte svůj vlastní názor na Brenner. A mě by zajímalo, jestli tady Eh, hm, do toho nevnášíte eh, nějaké věci, které tam nepatří. Eh, třeba ty vysokorychlostní vlaky u nás zcela změnily situaci. Dříve hm, jsem cestovala tři hodiny po té, co jsem přistála mezi Bruselem a Madridem, tak jsem ještě musela tři další hodiny cestovat vlakem a teď už je to jenom hodinu a půl a já mám pocit, že vy si v sobě nesete určitou zahořklost a přenášíte to na jiné projekty a, a um, program pro propojování Evropy byl velmi úspěšný, dostal četné finance ze soukromé sféry, od regionů, od Evropské unie, od členských států. A vy se tady eh, tváříte, jako by to bylo něco strašlivého, ale když se na to podíváme, na ty čísla, tak to vypadá úplně jinak. Já mám pocit, že to funguje dobře. Když se podíváme na letectví a železnici, tak tam je zvýšení efektivity jedna ku třema nebo ke čtyřem a to e, se dotýká také životního prostředí. A my máme právní základ, který nám umožňuje činit vše, co je v našich silách, aby ty věci byly přeshraniční. Na straně 23 ovšem eh, vidím, že se nejvíce investovalo do přeshraničních propojení. Evropská unie tam eh, investovala největší částky. A, ale to přece dává smysl, to má hlavu a patu. Mohl byste prosím jasně uvést, že jste objektivní? Nevněšuje se do toho náhodou i váš názor na Brenner? Já chápu, že máte problémy s Německem, ale toto je evropský projekt, který má nejvyšší podíl žádostí ze všech projektů ani rozpočet nestačí na to, aby se pokryly všechny potřeby v této souvislosti a já vám mohu dosvědčit, že to zlepšilo život mnoha Evropanů a Evropanek. Byla bych ráda, kdyby účetní dvůr, když nám zde předkládá takové perly, se tím zabýval trochu podrobněji. Já mám pocit, že vy zkrátka jste zahořklí z té minulosti, Eh, kvůli tomu projektu, který se dotýkal přímo vaší země, ale my v Evropě máme právo na vysokorychlostní spojení a nám to skutečně změnilo život. Mám osobní zkušenosti a eh, životní prostředí je tím poškazováno mnohem méně než leteckou dopravou. Takže prosím, buďte objektivní. V té zprávě stojí něco jiného, než je v titulku a pro nás, pro Evropany, je to opravdu eh, přidaná hodnota. Máme možnost lépe eh, zažívat Evropu, když máme vysokorychlostní spojení. Za komisi má slovo pan Reuters. Vážená paní předsedkyně, pane Herix, Vážení poslanci, dámy a pánové, Evropská komise sdílí názor účetního dvora, že dobře fungující dopravní infrastruktura je zásadní pro zachování konkurenceschopnosti Evropy ve světovém měřítku. A proto Evropská unie chce vytvořit um, celoevropský dopravní systém, vysokorychlostní um, propojení. Um, Chceme podporovat udržitelnou mobilitu v Evropě. Členské státy samozřejmě mají více než 200 tisíc kilometrů dlouhé železniční spoje a vysokorychlostní propojení je něco, co nevznikne ze dne na den a proto vítáme zprávu účetního dvora kterou nám dnes předkládá. A podporujeme také cíl účetního dvora zajistit dobré vynakládání veřejných prostředků, ale samozřejmě eh, není dobré číst si pouze titulek, musíme vnímat zprávu jako celek. A jistě je nám všem jasné, že chceme a máme tady dlouhodobé plánování s jasnými pokyny, eh, kde mm, zkrátka potřebujeme i vhodné financování. Eh, nařízení ten tý je prováděno čtyři roky a Tady se poskytuje dlouhodobá strategie identifikování priorit, pokud jde o jádrovou síť i další. Um, um, ta, tato síť také vyzdvihuje vysokorychlostní spoje, ty byly, to bylo identifikováno už v roce 2011, když to komise společně s členskými státy připravovala a společně s Evropským parlamentem. Uh, byla vytvořena nová zpráva. Máme tady koordinovaný přístup pro schvalování a velmi úzce spolupracujeme s nástrojem CEF, kde uplatňujeme princip dobrého vynakládání veřejných prostředků a když to není využito, tak se to vrací. Takže si myslíme, že toto je opravdu silná odpověď na to, co předložil účetní dvůr. Ano, samozřejmě některé věci mohou být vylepšeny a dnes, a proto jsem sem tak běhl, jsme dnes hlasovali ve výboru, kde jsme schvalovali Real Baltica. No a my tady na tomto pracujeme již 4,5 roku a budeme i nadále pokračovat. Komise již identifikovala vhodná opatření, aby navázala na doporučení účetního dvora. Naformulovali jsme eh, návrh eh, Connecting Euro Facility 2 a Evropa v pohybu a smart eh, sítě a tak dále jsme řešili také s ohledem na doporučení účetního dvora. A takže si myslím, že jsme skutečně na dobré cestě. Před dvěmi týdny, abych zareagoval na to, co říkal pan Zeller, jsem jel um, uh, na koncert do Paříže, koncert U2 a vrátil jsem se velmi rychle a druhý den jsem mohl eh, pracovat a pak jsem cestoval dál, byl jsem v Dánsku a protože to tam bylo drahé, tak jsem spal v Malme. Takže musím říci, že tady se to všechno velmi hýbe a to plánování, tak jak jsme ho připravili a ty návrhy, které jsme udělali v rámci CEF 2, zjednodušení a revize ten tý, eh, které požaduje účetní dvůr, nám pomohou dosáhnout ty ambiciozní cíle cíle do roku 2030 nebo později. Takže tady opravdu, když parlament, rada, komise budou spolupracovat, tak jistě se nám podaří naplnit ten ambiciozní cíl eh, podle doporučení a požadavků účetního dvora. Děkuji. Ano. Já bych eh, ještě dala slovo panu Heriksovi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Ayala Sender, za vaše dotazy. Musím vám bohužel říci, že tady vůbec není ve hře žádný střed zájmu. Mohu vám říci, že právě pokud jde o tuto věc, tak jsme úzce spolupracovali s rakouským účetním dvorem a měli jsme dokonce dva auditory a vycházeli jsme z výsledků rakouského účetního dvora a z toho si potom vyvozovali naše vlastní závěry. Pokud jde o tyto otázky, tak musíme zohlednit, že nejde o osobní záležitosti. Jsou to čistá fakta. V té třetím rámečku je naprosto jasné u eh, byl pět, že u Brenneru teď musí zákazníci čekat asi 14 minut. My tady opravdu využíváme miliardy, abychom trasu eh, zpomalili o 114 minut eh, a interoperabilitou ztratíme 14 minut, které by mohly být ušetřeny, kdyby tady byla větší ochota. Já si myslím, že to je naprosto jednoznačný signál, eh, který jsem vydal. A jsou tady ještě další příklady, nejenže Brenner tady působí problémy. Když se podíváme na ten první rámeček, eh, trasa Portugalsko, Španělsko, tak tam je stejný problém. Španělsko má 6 kilometrů před hranicí eh, ukončenou trasu a přeshraniční doprava neprobíhá. To je opravdu působivý eh, obrázek, vidíte to na straně 5, tuším. Takže Tady nemůžeme zohledňovat národní hlediska, ale evropská na, kvůli eh, problémům eh, tady ta přeshraniční doprava prostě nefunguje. Já vám rozumím, ale můžu vám dát klidně další příklad, další, pro, další trať mezi Španělskem a Francií. Tam musí pasažéři vystupovat z vlaku a musí, mus, aby, aby přestoupili do jiného. Takže tady opravdu bude problematické konkurovat letecké dopravě, pokud to chcete řešit takto. A už jsem dávle uvedl, že my máme velmi pozitivní přístup k vysokorychlostním tratím. To vůbec nechceme eh, nějak mm, zavrhovat. My si myslíme naopak, že je to velice udržitelný způsob dopravy, pohodlný způsob dopravy. A ve zprávě jsme velmi intenzivně spolupracovali eh, s klienty, analyzovali jsme jejich potřeby a řešili jsme, kde mezi městy vysokorychlostní eh, síť může konkurovat eh, leteckému odvětví a s panem Celerem a s dalšími jsme zjistili, že potřebujeme skutečně rámcové podmínky pro to, abychom to mohli dosáhli. Vy jste zmiňovali leteckou dopravu, železnici a vysokorychlostní spoje. Ano, to samozřejmě je všechno možné. V odstavci 73 jsme uvedli, že v tuto chvíli existuje mnoho málo, tedy velmi málo železnic vysokorychlostních, které mají nějaké napojení na letiště a tam, kde je velmi úspěšná trať mezi Madridem a Barcelonou, tak ty, dva, ty dvě nejdůležitější letiště tam nejsou s tím eh, propojena. A při realizaci a plánování si myslíme, že by bylo možné rozhodně eh, tam získat přidanou hodnotu větší než tu, eh, kterou tady v tuto chvíli máme. A jinak můj tedy osobní pocit nebo zahořklost tom rozhodně nehrají roli. Děkuji a závěrem dáme slovo panu Celerovi stručně. Ja, ehm, wenn, ehm, jetzt der takže když teď zástupce komise eh, zmínil několik pozitivních příkladů, tak eh, mě to těší, eh, že to jde postupně vpřed, ale to je bohužel opravdu jenom výjimka. Proto ten tón té zprávy je určitě oprávněný. Dobrá, děkuji vám. A takže tím se dostáváme k bodu 16. Srdečně děkuji eh, za představení eh, zprávy. A teď tady máme výroční zprávu o kontrole finančních činností EIB. Srdečně tady vítám eh, pana Štuba, který se právě zdravil z chřipky. Der Berichterstatter ist Herr Pirinski. Spravodajem je pan Pirinsky. Hallo, grüß dich. Hallo. Genau. Und Sie würden auch gleich das Wort erhalten zur Vorstellung. A dostáváte slovo k představení zprávy. Äh, Děkuji vám, paní předsedkyně Mila Ingeborg. Je velice milé být zase na výboru pro rozpočtovou kontrolu. A dnes hovoříme o našich výsledcích e, za rok 2017. Dámy a pánové, jsem velice rád, že jste nás pozvali sem. Dnes se budeme zaměřovat na naše výsledky za rok 2017. V naší eh, krátké prezentaci 5 eh, až 10 minut budeme hovořit o eh, těch zdrojích samotných, potom o tom, co jsme dělali v poslední době v FC a potom o několika věcích e, řízení a transparentnosti. Asi víte, e, že já jsem e, byl jeden ze zpravodajů na začátku tisíciletí k výsledkům EIB pokud se podívám na EIB v tuto chvíli, a to je e, každopádně úvodem, tak myslím, že před námi stojí dvě, tři hlavní výzvy, které řešíme zároveň jako banka. Ta první je samozřejmě Brexit a finanční vyrovnání po Brexitu protože pokud přijdeme eh, o jednoho ze čtyřech největších akcionářů eh, přes 16 eh, akcí, tak samozřejmě také přijdeme o peníze. A, ta dohoda, která byla uzavřena v prosinci minulého roku, byla, že my splatíme 3,5 miliardy eur v placených v kapitálu do Británie ve 12, za 12 let asi po třech z těch milionech eh, eur po každé. Hmm. Proč je to výzva? Protože ten kapitál musíme nahradit, abychom mohli eh, udržet eh, tu úroveň financování, kterou máme na stávající úrovni. A členským státům jsme samozřejmě navrhli 27 členským státům v, té, v této konkrétní věci použít naše rezervy a to bylo eh, schváleno představenstvem, ale stále to čeká na požehnání našich eh, vedoucích a tento proces probíhá. Za druhé, mm, řešení MFF. Já a eh, tady řeším tuhle konkrétní věc a samozřejmě normálně EIB nebude přímo zapojená do vyjednávání. Ale my jsme eh, do toho zapojeni eh, zejména proto, že jedna z klíčových otázek v eh, rámci MFF jsou finanční nástroje. V normálním rozpočtu EU 2007 až 2014 jenom 2% jsou, byla, byly finanční nástroje a rozpočtové záruky. 2014 až 20 se to zvýšilo na 3% a teď v návrhu komise k EU Investu a k a k tomu externímu EU investu je, eh, aby to byly 4 a ty finanční nástroje a rozpočtové záruky. A to asi proto, že EFSI je považováno za úspěch. A za to jsme samozřejmě eh, rádi. Ovšem, eh, my tady tohle řešíme velice bedlivě se členskými státy a s Evropským parlamentem, který byl eh, velice eh, vstřícný v naš, na pomoc v naší věci, protože EIB není komise, ale komise není banka. Ale eh, tohle Montesquieuovské, tohle Montesquieuovskou dělbu práce bychom měli zachovat, abych tak řekl. Takže teď k vlastním výsledkům. No, bylo to dobře přeloženo, jo? mimo mikrofon. No přesně, eh, to jsem chtěl říci, že tohle není jedna z těch mocí, takže eh, v exekutiva nemůže být eh, stejně ani jako legislativa a, mm, soudní moc nemohou být bankou. Nejdříve se podíváme na ty klíčové, ta, ta klíčová čísla za rok 2017. Pokud se podíváte na celkové eh, aktivity EIB a EIF, Evropského investičního fondu, tak máme 72,16 miliardy, což je o trochu méně než v roce 2016, ale jak vidíte, ten obecný trend našich objemů eh, roste v minulých letech, oproti minulým letům. Eh, minulá léta byla tak kolem 80 miliard eur. Pokud to rozdělíte, tak 69 z toho eh, je z provozu EIB eh, e a zbytek z EIF. A pokud rozdělíte eh, naše operace EIB, tedy podle našich čtyřech základních cílů, tak to první je životní prostředí a klima, to je 16,7. Za druhé je to infrastruktura, to bylo 18 miliard za třetí jsou tady inovace a, a dovednosti, to bylo téměř 14 miliard, necelých. A, a za čtvrté jsou to malé a střední podniky, to bylo téměř 30 miliard eur. Vezmete-li celý tento balíček zhruba 80 miliard, tak eh, naše ekonomové říkají, že tohle jsme byli eh, schopni promítnout do investic eh, nějakých 250 miliard eur. A to zhruba eh, ukazuje na eh, silnou stránku Evropské investiční banky. Někde mezi eh, soukromým sektorem a veřejným sektorem vytváření investic obecně. Pokud je o schválené projekty, tak tam jsme mm, dosáhli rekordu 901 schválených projektů. To si vyžáduje velké obrovský objem práce. Každý projekt, který děláme, je velice bedlivě zkoumán. V našem eh, výpočtu jsme eh, dosáhli dopadu eh, na nějakých 285 tisíc malých a středních podniků. A těmito investicemi zaměstnáme nějakých 3,9 milionů lidí. Mohl bych projít všechny ty čtyři různé oblasti, ale zmíním eh, jednu hlavně, pokud je o výsledky a sice klima a životní prostředí. Pokud se podíváte na celkové úvěry eh, na klima a životní prostředí v rámci, i v rámci EIF, tak je to nějakých 19,4 miliard. U eh, mm, klimaticky příznivější dopravy, trans, energetiky, výzkum a vývoje a tak dále. Naším cílem bylo eh, dosáhnout zhruba 25 toho, aby v oblasti klimatu a životního prostředí to bylo nějakých eh, více než 25%. A tomu se nám podařilo, eh, podařilo dosáhnout. A než se dosáhnu, tedy podívám na jiné klíčové oblasti, tak bych měl zmínit, že to, co děláme, je velice široké. Například sociální soudržnost. Ehm, o té se tolik nehovořívá, ale ale eh, v letech 2016-15 eh, jsme byli na nějakých 20, jsme byli na 26%, teď už jsme na 29,6%, i když uh, uh, uh, jsme zatím dosáhli našeho vnitřního cíle investic 30% do mm, regionu s kohezní prioritou. Pokud je o, o um, zajištění banky. Myslím, že máme nejnižší eh, podíl nesplácených úvěrů na světě, asi je to 0,3%. Takže v zásadě naše úvěry eh, se eh, vracejí. A to i když jsme se pustili prostřednictvím FC do poněkud rizikovějšího podnikání. Druhá věc je FC. A děkuji Evropskému parlamentu tedy za práci, kterou zde odvádí. Jak víte, tak v zásadě šlo o inovace ehm, této komise. Ehm, a v tomto volebním období je ještě spousta lidí tomu říká Junckerův plán a budiš. Ta čísla hovoří ehm, za sebe. V roce 2014 bylo cílem rozhýbat investice v Evropě, protože jsme eh, zaostávali v důsledku finanční krize a později krize eura. S zárukou 21 miliard eur společně s tedy komise, ze strany komise a EIB se nám podařilo dohromady eh, eh, vytvořit investice 315 miliard eur do června července tohoto roku. Nejenom jsme dosáhli eh, toho našeho cíle 315 ale dokonce jsme ještě překonali na no 334 miliard eur, jak jsme mohli oznámit na konci července. Takže se nám dařilo lépe, než jsme čekali. A to dnešní číslo máme 344,5 miliardy eur. Čili ten multiplikátor je 15 a, a samozřejmě tedy je zjemné, že podíl vlastních a cizích zdrojů je eh, vysoce úspěšný. Otázkou je, jak to tady fungáme. Jak to děláme? Evropská komise stanovují eh, politické cíle a my eh, děláme tu bankovní část. A přitom už se spolupracujeme s národními podpůrnými bankami a to je, myslím, velice důležité. Čili eh, z těch projektů, eh, které děláme v závislosti tak trochu na tom, jak se to vypočítá, zhruba třetina se dělá společně s národními eh, podpůrnými bankami, rozvojovými bankami a také z pohledu bankéře EFSI není věc, která by nám měla vydělávat. Naopak, jako banka proděláváme na EFSI ale myslíme si, že to musíme v této eh, aktuální fázi dělat tak, aby mohli eh, podporovat inovace obecně. Někteří z vás se obávají, že podpora FC je nerovnoměrná v celé EU a my eh, tohle bereme vážně. Ale musím zdůraznit, že podpora EIB stejně jako FC nemá žádné kvóty že asi si dokážete představit, eh, že eh, pokud eh, se budu stanovat kvóty, kolik máme půjčovat kam, tak to nedává smysl. Protože by to bylo vlastně proti volnému trhu. My se podíváme na ten projekt a potom do něj jdeme. Takže naše projekty jsou dané poptávkou jako takovou. A když už tohle děláme, tak já jsem v té bance poměrně nově, já jsem tady zatím jenom rok, ale eh, je to impozantní to, jak to funguje, protože eh, banka dostane žádost, zaprvé eh, se, na to pustí, pustí, se do toho pustí nějaký úvěrový úředník, posoudí to, pokud tam dá žlutou, tak tam zavoláme ekonoma specialistu, potom právníka, potom risk manažera, potom někoho, kdo přeskoumává dodržování předpisů a potom je tam nějaký inženýr, specialista. Takže je tam najednou tým lidí, kteří velice bedlivě posuzují celý ten úvěrový balíček a možná proto většina z našich projektů uspěje. Pokud se podíváte na EFSI, a na to, eh, kdo z toho dostává největší část, tak já to říkám eh, určitou zdráhavostí, protože na tom záleží i trochu nezáleží. Pokud se podíváte na investice v souvislosti s HDP, tak eh, těch pět největších příjemců je Estonsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Litva. Ale samozřejmě záleží na tom, daném eh, roce, to znamená Estonsko, Portugalsko, eh, Španělsko, eh, Litva a Řecko. Tam ta adicionalita je velmi podstatná. Myslíme, že to musíme udělat více a také lépe komunikovat. Příslušné projekty musí se zaměřovat na selhání trhu nebo nějaké situace, kde jsou suboptimální investice. Takže celkově jsme spokojeni s tím, jak se FC vyvíjí a to jsme vlastně říkali. Eh, hm, proč eh, si něco dělat, když to eh, není porouchané? A úplně poslední, co jsem chtěl říci, se týká transparentnosti a vlastně řízení a zprávy. Hm. My jsme v popředí IFI, pokud jde o transparentní standardy a kvalitu zprávy a je to také pravda pro Eh, transparenční politiku eh, banky, tak jak eh, byla revidována v roce 2015. Od roku 2016 naše politika transparentnosti je stále více sladěná s evropskou legislativou a také s bojem proti podvodům. Ale chápeme požadavek na větší transparentnost a lepší komunikaci, ale žádáme potom, aby bylo uznáno, uznána transparentnost. Zejména pokud eh, tady eh, máme eh, komerčně citlivé informace o klientech. Tak jsme uvedli do praxe naší novou politiku výjimek a také jmenovanou, tedy vyhrazenou politiku. Intenzifikovali jsme spolupráci s Evropským ombudsmanem napravili, eh, abychom napravili to, eh, na co jste poukazovali vy. A také jsme zavedli veřejné připomínkové řízení, také jsme finalizovali eh, mm, nebo dokončili jsme mechanismus stížností, teď pracujeme na revizi našeho etického kodexu na obecné úrovni. Takže závěrem bych řekl, snažíme se pokračovat Jsme eh, Evropská banka, a eh, přispíváme za EU a mm, těšíme se, eh, že přispějeme k debatě dnes odpoledne. Děkuji mnohokrát. My vám děkujeme a slovo má kolega Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Pane místo předsedu Štube, vážené kolegyně, vážení kolegové, také bych chtěl jménem členů tohoto výboru vyjádřil slova uznání na adresu pana viceprezidenta EIB. Jsme rádi, že tu jste a my se velice těšíme na hlubokou analýzu finančních aktivit banky. Paní předsedkyně, já se domnívám, že to je opravdu nesmírně důležité vzhledem k tomu, že se chýlí ke konci jedno období a že byla zavedena celá řada inovací. Také díky panu viceprezidentovi a před námi je nové období s celou řadou výzev a kompetencí banky a my se zaměřili na třetí linii aktivit, transparentnost, řádná zpráva, eh, obchodní postupy a odpovědnost banky za činnosti. To je podstatná aktivita a s poslední zprávou máme 3. května 2018. Rád bych sdílel vaše hodnocení a to, že banka přijala praktické kroky, aby uskutečnila doporučení a přístupy, které byly zakotveny v usnesení předchozího Evropského parlamentu. Pan Štup o nich hovořil. On eh, hovořil také o doporučeních Evropského eh, ombudsmana, o mechanismu přeskumu a také hovořil o připravovaném etickém kodexu. Paní předsedkyně, přesto bych chtěl upozornit. Já se domnívám, že tady není žádný prostor eh, mít pocit uspokojení, domnívat se, že se všechno dostatečně realizuje, abychom zareagovali na skutečné obavy a já bych rád některé z nich uvedl. Jsme konfrontováni s článkem 1908 odstavec 9 toho usnesení, o kterém jsem hovořil, co se týče eh, střetu zájmu v souvislosti s přepracováním etického kodexu. V tomto odstavci vyjádřil Evropský parlament hluboké znepokojení, že specifická ustanovení z ustanovení eh, usuzení předchozího parlamentu 75-72 z dubna 2017 se týkají zavedení přísných eh, pravidel proti možnému střetu eh, zájmu a zavedení transparentních kritérií eh, pro zabránění korupce. EIB musí přepracovat svůj etický kodex, aby zajistila, že místo předsedové nejsou odpovědní za finanční operace v členských státech, protože by to ohrozilo nezávislost této instituce. Banka se domnívá, že tato výzva je řešena zejména v bodě 1.5 správního <clears throat> výboru pro etický kodex a týká se záležitosti nezávislosti, tedy obecně řečeno konstatuje, že je třeba mít naprostou nezávislost eh, orgánu banky, tedy je to minimum požadavků, ale já bych chtěl vyzdvihnout ty specifické obavy, že mohou střety zájmů vzniknout, zejména ti starší členové správní rady jsou přímo zapojeni do rozpracovávání projektů v členských státech. A závěrem bych chtěl hovořit o výsledcích a ty mohou být negativně ovlivněny takovýmto střetem zájmu. Paní předsedkyně Dále bych chtěl upozornit na celou řadu zjištění ze strany Evropského účetního dvora. Ve dvou za sebou následujících dokumentech účetního dvora z února budoucnost financování eh, na základě návrhu eh, komise a potom v červenci tohoto roku druhý informační dokument 2127 vzájemný víceletý finanční rámec. Tady komise upozorňuje na něco, o čem pan místo předseda také hovořil, a to je využívání finančních nástrojů. Účetní dvůr upozorňuje na zjištění v dokumentu komise, kde je řečeno, že se více používají finanční nástroje a že dochází ke zjednodušování odpovědnosti a transparentnosti a říká, že další nárůst využívání finančních nástrojů povede k většímu spoléhání se a EU potom e, se dostane mimo e, rámec evropského rozpočtu. To bylo v únorovém dokumentu a v tom červencovém účetní dvůr jasně tedy e, skonstatoval v druhém informačním dokumentu, že je stále toho názoru, že všechny orgány EU včetně EIB, eh, eh, by měli vykazovat eh, rozpočtové aktivity mimo EU. I místo předseda o tom hovořil, je to rostoucí úloha různých finančních nástrojů a využívání strojů v rámci kompetencí investiční banky. Myslím, že to je prostor, který je třeba zkoumat a byl bych rád, alespoň když to takhle předběžně čteme, rád bych se vás zeptal, jak vám to zní, pustíte se do zkoumání takových doplňujících kompetencí účetního dvora, týká se to zásadních věcí, tedy <clears throat> financování EU e, rozpočtu Další, třetí aspekt, na který bych chtěl upozornit, je způsob, jak se provádí eh, audity na základě trojstrané hodnoty. A to se používá celá léta. A nyní tedy zbývají dva roky do ukončení eh, působení současné tripartitní dohody, tak by bylo na čase eh, při vyjednávání usilovat o novou dohodu. Pan místo předseda hovořil eh, o citlivých záležitostech, o eh, důvěrný charakter informací, ale my víme, že se tady prohloubilo očekávání těch, co jsou přímo zapojeny eh, do financování a i obecně ze strany veřejnosti. V tomto ohledu bych eh, rád informoval o něčem, o čem jste také hovořil, a to je mechanismus podávání stížností. Jistě tady byly přijaty určité kroky, ale víme, eh, že je to hlavně z popudu ombudsmana, ten uzdává, že tady není žádný prostor eh, pro zjištění nesprávných postupů, správných administrativních postupů, ale stále je ještě možné dosáhnout zlepšení a takovéto zlepšení také uvádí ombudsman ve svém dokumentu. Já vím, asi hovořím příliš dlouho, ale je to tedy jasně uvedeno v, tom, v těch doporučeních ombudsmana. A možná ještě jedna obava, asi poslední, o které bychom měli hovořit, a to jsou finanční zprostředkovatele. Tady jsou obavy, že banka není schopna ručit za tyto prostředníky, za tyto prostředkovatele a zajistit, že se prostředky eh, řádně dostanou ke konečným příjemcům. Jsou to možná oprávněné problémy, ale přesto bychom měli očekávat vyšší míru jistoty že tito prostředníci budou těmi správnými osobami. Závěrem, když hovoříme o citlivých eh, případech, jako případ koncernu Volkswagen, nakonec jim banka vycházela vstříc a nevysvětlovala co, dostatečně, co se stalo a proč se to stalo. A nakonec Nešlo tedy eh, po příčinách eh, toho problému k otázce, kdo byl odpovědný. Teď takový celkový obrázek, jaké jsou výsledky, které také odrážejí čísla, která pan místo předseda citoval. Jistě eh, je to velice působivé. Tyto objemy eh, ukazují aktivní roli banky, dále eh, nástroj EFSI a opět rád bych se vrátil k otázce soudržnosti, protože za těmito obecnými čísly se skrývají vážné výzvy, co musíme udělat, abychom překonali nevyváženost, rozdíly eh, v ekonomickém, společenském a zeměpisném rozvrstvení Evropy. Pan místo předseda zahájil svou prezentaci výzvami, před kterými banka stojí a ta nejdůležitější je eh, to, že se prohlubují rozdíly. A to by nás mělo inspirovat při veškerých aktivitách banky podle smlouvy, podle příslušného e, e, protokolu. Chceme tedy posilovat soudržnost a překonávat tyto rozdíly, dále investice do e, oblasti klimatu a životního prostředí. Investiční politika jistě určitě, ale pokud se nemýlím, číslo, pro, které se týká Bulharska, je nula. A to je ještě... To. Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. Eh, hlásí se další dva kolegové. Jako první kolega Deutsch. Děkuji. paní předsedkyně. Vítám pana předsedu Štupa velmi srdečně mezi námi a děkujeme vám za vaše informace. Já jsem byl také zpravodajem na téma EIB, um, což neznamená, že bych chtěl kandidovat na místo předsedu EIB. Chtěl bych zmínit stručně tři témata. Za prvé západní Balkán, za druhé Brexit a za třetí EFSI a související problematika, pokud je o západní Balkán. Víme, že maximálně 10 úvěrů EIB financuje projekty mimo EU. To je jednoznačná horní hranice. Dostali jsme k tomu informace, které ukázaly, že šest zemí Balkánu dohromady dostávají méně peněz než jednotlivé severoafrické země. Stane se, že jedna jediná severoafrická země dostane více peněz od EIB než šest eh, zemí Balkánu dohromady. My máme k dispozici 10 které můžeme vydat na projekty mimo EU. A já si myslím, že v rámci těchto 10 není eh, dobré nastolovat takovou geografickou nerovnováhu. Co k tomu vede? Já si myslím, že tady nestačí hovořit pouze o tržních principech nebo ekonomických aspektech, protože pravděpodobně tam budou ještě jiné důvody. A pokud jde o Brexit, tak děkuji za informace. Zatím ještě není žádný definitivní termín, kdy Spojené království opustí Evropskou unii. Pokud k tomu ovšem dojde, tak projekty, které proběhnou ve Spojeném království, budou také spadat do těch deseti let a může to být od roku 2020 nebo možná i později. Mě by zajímalo, jestli v tomto ohledu již máte nějaké strategické úvahy, jak se k tomu stavíte. A závěrem otázka FC a doufám, že mě pochopíte správně. Já samozřejmě nepředpokládám, že se vyznám ve všem. Jsem právník a to mm, neznamená, že rozumím úplně všem jiným oblastem samozřejmě nemohu diskutovat eh, s finančními experty, ale pokud jde o investiční politiku, jde v plánu EFSI ne o to, že by Evropská unie měla nějaký společný prá, plán pro podporu investic a k realizaci, pokud jde o realizaci těchto plánů, tak tam se hrává důležitou úlohu právě EIB a tam asi nezvažujete ty geografické nerovnováhy. Vy tam se asi zaměřujete pouze na tržní logiku, logiku vnitřního trhu. Uvažujete pouze nad ekonomickými aspekty. A další úvahy Evropské komise ovšem eh, jasně vycházejí z toho, že ta geografická nerovnováha není úplně v pořádku a že to musíme nějakým způsobem ošetřit. Já nevím, proč v Bulharsku třeba nejsou vůbec žádné projekty EFSI a v jiných zemích naopak Eh, jsou lidé o tolik eh, šikovnější, že z FC získávají mnohem více peněz, je to tak? Každopádně ta nerovnováha není příznivá. My tady máme Evropský parlament, radu a komisi a ti rozhodují, rozhodují o FC. Realizace potom spadá do pravomocí EIB a já si myslím, že toto by neměla být pouze otázka bankovní nebo nějaká obezřetnostní. My musíme myslet celoevropsky a musíme něco udělat s tou velikou nerovnováhou. Paní kolegyně Ayala Sender, a budu vděčná, pokud budete stručná. Děkuji. Chtěla bych něco říci panu předsedovi, pokud jde o nový návrh Invest Europe. Slyšela jsem, že došlo k nějakému střetu s komisí. Pokud jde o náklady prostředku EIB, protože EIB patří, platí eh, za tu nejdražší banku v Evropě. Také jste uváděl, že tento rok máte méně výdajů nebo méně plateb poskytujete, ale startupy v Evropě hovoří o tom, že potřebují více rizikového kapitálu a nechtějí o něj žádat eh, pouze v USA. Pokud jde o mikroúvěry, zajímalo by mě následující. Zajímalo by mě, jaký je poměr mezi podepsanými dohodami a potom skutečně zrealizovanými. Jinak je tam velký nepoměr, protože se podepsalo mnoho smluv, ale bylo málo mikro, mikroúvěru. A pokud mm, se podíváme třeba na země Magrebu, tak mikroúvěry jsou právě tím nástrojem, který umožňuje lidem, aby se osamostatnili Eh, velmi často jde totiž o různé rodinné podniky a tak dále a ty to potřebují. Hodnocení projektů znamená, že potřebujete nějakého experta, potom eh, nějakého právníka a další odborníka. Mě by zajímalo, jak dlouho to trvá od té chvíli, kdy je předložena žádost až po to rozhodnutí, kolik dní, týdnů či měsíců uplyne. Dále jste zmínil, že FC zaznamenalo nějaké ztráty. Můžete prosím blíže vysvětlit, oč běží? Děkuji vám mnohokrát za dotazy a pokusím se zodpovědět tak, jak přišli. Nejdříve zpravodaj panu Pirinskému odpovím, že když se skupím vaše otázky, do tří otázek, tak eh, za prvé místo předsedové eh, vedoucí provoz v jednotlivých členských státech eh, mají takzvanou zeměpisnou odpovědnost nebo dohled. <clears throat> tak tam s vámi souhlasím k této konkrétní otázce. Pracujeme na tom v rámci našeho etického kodexu. Mám někdy pocit, že je tady potenciální střed zájmu. Protože, jak už jsem eh, dříve říkal, eh, my nenaplněme kvóty a něco podobného. Já jsem z právní tradice eh, a z politického života, kde chceme být velmi, velmi nezávislí. Takže pokud dostanu žádost o úvěr, řekněme, z Finska, ze Švenska nebo z Dánska, nebo Estonska, z Litvy nebo Lotyšska, tak to dám jednotlivým týmům protože eh, bychom neměli jít mechanikou těch úvěrů, ale my bychom měli spíš stanovovat ty velké strategie. Potom samozřejmě nakonec přijímáme eh, odpovědnost, ale děláme to v rámci etického kodexu, takže to je první věc. Druhá věc, eh, o které hovoříte, s tím souvisela. Tam to je ta karenční lhůta a zabránění těm eh, otáčejícím se dveřím, abych tak řekl. Eh, u té eh, karniční lhuty doby na ochlazení jsme měli jednu zajímavou věc nedávno. Byla tam situace, kdy místo předseda Romane Scolano byl povolán mm, do funkce ministra financí ve Španělsku. A to samozřejmě je možné, protože tady pracujeme v rámci evropských institucí a veřejné služby. A potom došlo eh, to k tomu, že byl ministrem financí jenom několik měsíců a potom se rezignoval. Takže on teď prochází tím, eh, tou karenční lhutou. Tady musíme eh, značně to rozlišovat, když přijdete z úřadu. No, máte za to mm, samozřejmě plat, že nepřibíráte určité úkoly. My, eh, já hodně pracuji s eh, naším oddělením eh, pro dodržování předpisů OKO, Office of Compliance, a tam jsou velká rizika související s naší pověstí a se spoustou dalších věcí. Já myslím, že se na to daří docela dobře. Neznamená to, že všechno je vždycky dokonalé, samozřejmě, že ne. Hm, třetí, ale, ale každopádně tuhle otázku řešíme třetí ehm, okruh otázek, na které jste poukázal, byl transparenční registr meziinstitucionální a tak dále. Tady to musím říct eh, trošku formalističtěji a musím říct, že jako nelegislativní instituce nemůžeme eh, eh, se připojit takovému registru jako takovému, a, ale samozřejmě spolupracujeme například s ombudsmankou a mm, Provedli jsme změny navrhované Transparency International. Potom je tady čtvrtá, čtvrtý soubor otázek, který se týkal mechanismu na podávání stížností a související politiky. A tady bych zdůraznil, že 9. října přijmeme revidovaný mechanismus pro podávání stížností kde bude mnohem větší nezávislost toho šéfa té eh, jednotky, právě tak, jak to eh, požadoval Evropský parlament. Potom úplně poslední věc, poslední otázky k eh, tomu absolutoriu od účetního dvora. Tak pozor, my nejsme zcela běžná evropská instituce pořád. Já samozřejmě jsem velice ochotný spolupracovat s Evropským účetním dvorem a přijmout veškeré jeho opatření, vážně je vzít. Ale teď je asi příliš brzo na to, abych se k tomu nějak postavil teď. K tomu vlastnímu absolutoriu. Máme tady poslední věc, která se týká dodržování předpisů uvnitř banky. Je důležité rozlišovat mezi první a druhou obranou linií. A k tomu my se slavíme velmi ostražitě, tak abychom eh, eh, nemíchali eh, seno a slámu nebo jablka a hrušky. Jako místo předseda musím říct, ano, nakonec máme vždycky odpovědnost za úvěrové obálky, ale já jsem měl vždycky ten pocit, že právě profesionálové, jinými slovy, naši bankéři a zaměstnanci dělají svou práci a ty otázky klademe eh, podobně jako na Kokobu. Obtížné otázky eh, klademe našemu eh, výboru, proč jste neudělali tohle, nebo řešili jste tohle, nebo kdy, co je za tohle za problém. Vypočítali jste si to a co adicionalita, jste si jistí, že to je bezpečný úvěr a tak dále a tak podobně. Možná, že to nějak vychází z toho, odkud já přicházím. A potom poslední věc, jako skromný bankéř, nejsem schopen vám úplně odpovědět, ale um, souhlasím s vámi, že často se nacházíme v situaci, kdy uh, se ekonomice um, řída vyšovat růst spolu s firmami, ale politici nebo banky, hm, nebo banka, pro kterou já pracuji, eh, nejsou příliš dobří na jeho rozdělování, na rozdělování toho společného koláče, který tím to vzniká. A přesně eh, proto eh, tady není dostatečná sociální soudržnost, tady vždycky se jedná o mm, pečlivou eh, mm, vyváženost. Pan Deutsch, tak k západnímu Balkánu. Je to 300 milionů za rok 2017 a země AKT je 1,6 miliardy. Jaká je v tom politická logika? No, já si myslím, eh, že to eh, lze vyjádřit slovem imigrace. Myslím, že eh, po přílivu žadatelů o v roce 2015 jsme zjistili, že musíme řešit další věci, které souvisejí se Severní Afrikou. A proto jsme vytvořili ERI, tu iniciativu pro odolnost, no, hospodářskou odolnost. Proto jsme eh, napumpovali více peněz do tohoto konkrétního regionu. Neustále eh, se to řeší v bance i jinde, jak budeme používat těch 10% eh, externích. Někteří říkají, no, potřebujeme to do Jižní Ameriky dávat, nebo Latinské Ameriky, do Ázie, nebo bychom to měli dát všechno jenom do Afriky asi nikdy nalezneme správnou odpověď tady. Musíme tady mít určitou rovnováhu, ale i migrace je určitě velice důležitým tématem v tuto chvíli. Vaše druhá otázka souvisela s Brexitem. Ano, hm. to je opravdu otevřená debata, my nevíme, co se stane, ale pracujeme se všemi reálnými scénáři a hm, pro nás eh, Scénář číslo jedna je opravdu, že Brexit e, proběhne. Jsme rádi, že to finanční vyrovnání mezi Británií a bankou e, proběhlo e, velice dobře. Nakonec, pokud je o budoucí vztah mezi EIB a Velkou Británií, tak to bude záviset na budoucím vztahu mezi EU a Británií. Obezřetně bych řekl, že bychom raději eh, byli, aby Británie byly v rámci EFTA, než úplně mimo EU. Británie je v těch eh, tradičních 10%. Eh, tady je tradičním partnerem a mm, samozřejmě po Brexitu z různých důvodů potom to začalo klesat a teď jsme na nějakých dvou miliardách proč eh, je eh, Británie jistá, no většina úvěrů, které tam děláme, jsou opravdu bezpečné. Bylo několik případech, bohužel v poslední době, ale je tak. FC a, a zeměpisná rovnováha. Máme tady eh, číslo z FC pro Balhorsko 438 milionů. V roce 2017 to mobilizovalo 1,1 miliardy eur. A Někdy mám pocit, že tohle děláme jako takové účetní cvičení, jako takovou a, eh, a, eh, soutěž o královnu krásy, kdokoliv toho získá, ale také e, závisí na tom, které projekty jsou připravené. Paní předsedkyně, já už vím, že už tady trošku a překračuji svou řečnickou dobu, ale ještě bych chtěl zodpovědět otázky paní Ayala Sender. První otázka se týkala a Invest EU a toho, o čem jsme se bavili s Evropskou komisí v tomto tématu. A teď tady hovořím jenom o té interní části. Máme tady takový dojem, že ten návrh, tak jak byl předložen Evropskou komisí, byl poměrně e, složitý z řady důvodů. Důvod číslo jedna bylo, že by to bývalo eh, vedlo k zeměpisné nerovnováze mezi členskými státy, protože eh, ten šestipilířový systém, který oni eh, vytvořili, by bývalo prakticky nemožné implementovat pro menší národní podpůrné banky. To znamená, že my že asi 25% z nich by bylo vyloučeno z celého balíčku jenom eh, prakticky tři velké národní eh, podpůrné banky by bývaly, byly schopné do tohoto eh, nastoupit něco jako KFV a jejich ekvivalent v Němec, ve Francii a v Itálii. Čili to byl první důvod. Další, další věc bylo řízení a byrokracie. 60 let nám Mm, trvalo eh, bankovní struktura, která bude schopna dělat treasury. Dostali jsme 500 eh, miliard eur eh, v dluhopisech, abychom dokázali řídit rizika, aktiva a tak dále. A stalo správně, jak Montesquieu říkáte, že, že výkona moc nemůže být banka jako komise. A první návrh Invest EU byl, že by se stala bankou. Pro nás bylo velice důležité, abychom eh, tady stanovili jasný mandát, eh, stejně jako UFC. My jsme banka, máme tady eh, podnikatelský plán, kterému se říká KOP a je třeba se održet. Musíme vědět přesně, kolik peněz máme, za kolik máme ručit, kolik investovat, jinak nebudeme důvěryhodní v očích například eh, ratingových agentur nebo eh, rozpočtu pro, eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže argument byl, zamlouvá se vám konkurence, no s tím opravdu problém nemáme. Ale hm, potřebovali jsme i jasný mandát, se kterým bylo třeba pracovat. Ale v tuto chvíli jsem docela optimistou, že vyjednávání s komisí a ty pozměňovací návrhy z Evropského parlamentu tohle eh, vyloučí. Nikdy nám nikdo neříká, že jsme příliš drazí. Všichni nám eh, říkají, že jsme příliš levní. Hmm, já tady ne. Tak to rád slyším. Měli jste 326 milionů eur ze strukturálních fondů na zprávu těch peněz. No, tak levně, levně vypadá jinak. To je poprvé, co to slyším, tak jsem rád, že jsem na to poukázal, protože často eh, eh, se říká, že eh, naše produkty jsou tak konkurenceschopné, že vytlačíme jiné investory. A to souvisí s EFSI. My za EFSI neúčtujeme nic. Proto eh, eh, jsme 600 milionů eur u EFSI prodělali. Zatímco Národní podporné banky, eh, které tím vytlačujeme, vydělávají na EFSI a Evropská komise samozřejmě taky. takže tady mohou být některé, některá obvyklá nedorozumění. Tady příště, až budu mluvit se soukromým sektorem, podívejte se, řekněte Evropskému parlamentu, co si myslíte? A oni tvrdí, že jsme příliš drazí. A my samozřejmě skládáme své účty vám. Pak se hovořili o nedobytných úvěrech. Máte eh, pravdu, eh, že začínající podniky eh, nebudou riskovat. Máme Evropský investiční fond proto, který je spíše kapitálový a mnohem riziko, rizik, rizikovější než my, ale protlačení EFSI v rámci EIB vůbec nebylo snadné. Já jsem tam nebyl, když se to stalo, ale prošel jsem eh, si tu dokumentaci a bavil jsem se o tom s kolegy. Tam bylo spousta lidí proti FC. Proč? Protože pro ně to bylo příliš, příliš riskantní. Měli pocit, že by bylo mnohem lepší eh, mít eh, velké úvěry, infrastruktury, inovace. Mimo mikrofon. Prosím, pokračujte. Takže eh, v zásadě šlo o to, že jsme eh, přešli z bezpečných velkých eh, věcí, dostali jsme se k průměrným úvěrům, od průměru přes 100 milionů eur k mnohem nižším věcem. A to už se dostáváme i k riziku. Velice konkrétně říkáme, že každý prostředník, kterého používáme, se drží standardů, které si EIB vyžaduje. Někteří lidé říkají, že to je překážka, ale my eh, k tomu máme stále zásadní názor. Vaše poslední otázka se týkala doby, eh, kterou, eh, která trvá od kontaktu k výplatě. Tak, abych vám to řekl krátce. Kontakt k dohodě nebo k rozhodnutím na řídícím výboru a na představenstvu k podpisu a mm, výplatě. Obyčejně říkáme 6 měsíců. Můžete říct samozřejmě. To je docela pomalé, ale to je e, taková naše bezpečnostní pojistka. Hovořili jste o zapojení e, VP a tak dále. E, my konkrétně eh, rádi zapojujeme, eh, nebo já se konkrétně rád zapojuji do jednotlivých úvěrů právě proto, eh, že prošli právní prověrkou, analýzou rizik, finančním propočtem, posouzením projektu a všichni ti různí lidé, o kterých jsem hovořil, což mimochodem lékaři pro, a inženýři pro banku za stolik nepracují. A nakonec máte 750 stranek dokumentace, ano, a já bych si to, abych já si to prošel a na stránce 499 zjistil, no, že tady na čtvrtém řádku jste udělali chybu. Ano, to mohu udělat, ale tohle opravdu trvá. A celá osobně můžu vám říci, že až eh, přejdeme na eh, sofistikovanější eh, umělou inteligenci a analýzu, tak možná a tohle se nám bude dařit zkrátit, ale zatím ne. Pan Monesteri z eh, generálního ředitelství FIN, prosím o stručnost. Budu stručný. Děkuji mnohokrát panu místo předsedovi Štubovi za prezentaci a všem, kteří přispěli do rozpravy také. Děkuji. Za komisi mohu pouze potvrdit to, co pan viceprezident řekl ochotně se účastníme diskuzí o investování a to je nejlepší způsob. Jistě také se domníváme, že EFSI byl eh, velice účinný nástroj a možná se pokusím rozptýlit některé pochybnosti a upozornit na některé věci, s nimiž ještě nesouhlasíme. Eh, bude to předmětem dohody, eh, my monitorujeme rizika a vypočítáváme provize, protože nakonec jsme odpovědní tomuto parlamentu. Jediný rozdíl spočívá v tom, že e, to nezávisí i na podávání zpráv ze strany EIB, ale na počtu provádějících partnerů v rámci e, New EU a týká se to e, záruky, která je buď na straně EIB nebo partnerů a ten dozor provádí komise a bude e, v rámci příštího VFR e, vytvořen další předběžný fond. Ještě jsme nedosáhli dohody, ale pracujeme na pokrytí nákladů a chceme se dopracovat k číslům, na níž se můžeme dohodnout. Je nám jasné, že Invest in EU bude eh, se opírat eh, o poctivý přístup a tady bude hrát roli i EIB. Jednání pokračuje, vy a rada jste se jich zúčastnili. A já vám děkuji. Děkuji mnohokrát. E, přeje si ještě vystoupit pan zpravodaj, vlastně nemáme už žádný čas. Jenom jednu jedinou větu, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že si velice vážím toho způsobu, jak se snažil pan e, viceprezident rozptýlit e, ty pochybnosti, o kterých jsem hovořil. Jsou to značné výzvy a on dobře chápe potřebu řešit tyto problémy, reagovat na tyto výzvy, jsou stále přítomny, ale chceme přesvědčit o tom, že nalezne cestu k úspěšnému řešení. Děkujeme. Děkuji vám, přeji všechno nejlepší, uvidíme se brzy a teď se dostáváme eh, k bodu 18, protože ten předsuneme před sedmnáctku a to jsou projekty Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Slovo má pan Balko, ale po osmi minutách vás přeruším. Hezké odpoledne, paní předsedkyně, pane zpravodaji, dámy a pánové. Během současného programového období přidělila EU téměř 350 miliard eur Eh, na podporu cílu v rámci politiky soudržnosti. Komise eh, se snaží eh, plnit cíle strategie Evropa 2020 a v roce zdůrazněné v roce 2010, je třeba zlepšit efektivitu politiky soudržnosti tím, že se zaměříme na výsledky. Uvidíme, zda Evropská unie díky této strategii ji bude řídit eh, takovou to eh, politiku i v dalším programovém období po roce 2020. Zaměřili jsme se na monitorovací systémy, eh, projekty v rámci obou fondů na období 2014 14 a 20 a jsou převážně orientovány na výstupy. Zaměřili jsme se na eh, postupy výběru eh, operačních eh, programů, které byly auditovány a vycházely zejména z výběrových kritérií a jejich zaměření a také jsme se koncentrovali na žádosti. A v druhé části zprávy jsme se zaměřili na řídící a kontrolní systémy a na monitorování ze strany řídících i prováděcích orgánů. Zkoumali jsme 34 eh, projektů v rámci obou fondů a týkalo se to eh, tří tematických tématů konkurenceschopnost malých a středních podniků eh, uplatňování eh, řízení kvality, podpora eh, mobility práce a boj eh, proti chudobě a diskriminaci. Sledovali jsme 20 výběrových postupů u sedmi programů v čtyřech státech Česká republika, Francie, Itálie a Finsko. Také jsme přeskoumali aktivity, které přijala komise v souvislosti s výběrem těchto projektů a jejich monitorováním. Zjistili jsme, že výsledky výběrových řízení a procesů dále eh, zdůrazňují výstupy a eh, opírají se tedy na eh, relevantní cíle jednotlivých programů a Byly to mm, málo kdy kvantifikované výsledky. Některé nedostatky v e, monitorování stěžují možnost hodnocení, do jaké míry e, Evropský e, fond soudržnosti přispěl k dosažení všech cílů, co se týče výběru projektů, potenciálních příjemců, se používaly nástroje hodnocení a příjemci se měli účastnit výběrových řízení a žadatelé eh, měli jasná eh, vodítka, jak eh, financovat. A to, byly, to byla kritéria výběru a kvantifikovaná kritéria na úrovni projektu přesně řečeno, proč 18 22 zahrnovali kritéria, aby popisovali očekávané výsledky projektů a jenom čtyři postupy eh, vyžádali nutnost stanovit kritéria na úrovni projektu. To vyplývá z našeho přeskumu 34 eh, projektů, protože všechny odpovídali příslušným operačním eh, projektům a jenom 14 z nich poskytly eh, kvantifikované výstupy. Eh, zprostředkovatelé prováděli také hodnocení očekávaných výsledků u všech 18 eh, projektů a to se týkalo jenom dvou eh, z 62 zkoumaných programů. Kromě toho při hodnotící zprávě, co se týče posuzování žádostí, eh, posuz, to bylo pouze v 11 případech. To naznačuje, že tyto projekty byly v souladu s aktivitami eh, v rámci výběru a řídící orgány vycházejí z toho, že eh, přispějí k plnění plánu OP a 15 z 20 výběrových postupů projektu eh, byly na základě, kdo první přijde, ten uspěje a jenom Jeden skončil ve výběrovém řízení. Takže výsledkem nebyl ten úplně nejlepší. Co se týče monitorování, systém no, paní předsedkyně napomíná, že je třeba zpomalit tempo kvůli tlumočení. Co se týče monitorování, tak jsme zjistili, že systémy byly funkční na základní, v základní fázi, protože došlo ke spoždění v první polovině roku 2017. Jsme zjistili, že některé IT systémy ještě úplně nefungovaly a byly ještě nedostatky při zjišťování, agregování dat pro monitorování. Co se týče eh, účastníků kofinancováních aktivit, eh, které eh, spadají pod národní legislativu, jako údaje o základech, záviselo na účastnících, zda je předloží. U tohoto typu údajů není možné si udělat kompletní obrázek na úrovni EU. Také jsme zaznamenali pomalý eh, pokrok v eh, systému monitorování a auditů. Není dostatek eh, času pro nápravné aktivity. Přeskum výkonnosti se uskutečnil v roce, uskutečnil v roce 2019. To očekávání již není Eh, reálné a musí být revidováno. Nutné změny budou moci tedy provedeny včas před tím přeskumem. Jsou ve směs orientovány na výstupy a eh, nezaměřují se na výsledky. Závěrem Chceme říci, že všechny tyto programy jsou nyní spíše orientované na eh, výsledky, eh, i když eh, se všechny tak to ještě neorientují a ty, to monitorování se zaměřuje spíše na výstupy. Proto máme následující doporučení. Za prvé, Vzhledem eh, k eh, výběru projektu členský stát by měl zajistit, že se provádí porovnávání žádostí z hlediska příjemců. Měli by definovat alespoň jeden indikátor eh, výsledků při hodnocení očekávaných výsledků eh, ve zprávě o hodnocení žádosti a za druhé, co se týče monitorování projektu, členský stát by měl zahrnout eh, jeden kvantifikovaný výs- indikátor výsledku a to ukáže, do jaké míry byly eh, dosaženy tyto kritéria na úrovni OB. Komise by měla eh, hodnotit eh, vytvořit společnou definici výsledků a závěrem ze čtvrté komise by měla podávání zpráv o výkonu podnítit a bude se provádět více hodnocení výkonnosti v roce 2019. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát a naším zpravodajem je pan Pirinský. Přeruším vás ze čtyři minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se eh, mluvit tak, abyste mě nemusela přerušovat. Myslíme si, že přeskum této zvláštní zprávy by měl být námi využit za účelem zhodnocení toho, co má být uděláno, abychom překonali hm, ten problém nedostatečně výsledkově orientovaného provádění pro, programu v rámci těchto dvou fondů. A také pokud jde o e, strukturální prostředky do budoucnosti. Byl bych rád, kdyby komise byla aktivní v této diskuzi, protože část těch doporučení, které právě e, zmínil pan Balko, konkrétně souvisí s úkoly, které by měla naplňovat komise. Tedy jde o definování cílů, vytváření vhodných indikátorů, které by měly být součástí výběrového procesu, potom eh, dohody, eh, monitoring a tak dále. Pro revizi, která proběhne příští rok, mohou být eh, provedeny kvalitativní změny, ano, ale přesto bych se měla věnovat mimořádná pozornost výzvám pro investice. ta zpráva mm, je velmi dobře načasovaná. Ono by to mělo být zohledněno v nové regulaci a při tom provádění. Kvůli spoštěním v adaptaci legislativy, všechny ta, všechna ta očekávání, která tady jsou, že se bude klást větší důraz na ukazatele výsledků, Přišlo, to všechno přišlo příliš pozdě na to, aby se to dalo řádně zohlednit. A proto mm, tedy teď také bych chtěl být poměrně úsporný časově a dal prostor ostatním. Pan Breska, pane Bresko, já vás po čtyřech minutách také přeruším. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji za tuto zprávu, kterou samozřejmě vítáme, protože všichni eh, máme zájem na tom, abychom dostali co největší eh, hodnotu za prostředky daňových poplatníků. Téměř všechna ta doporučení na komisi byla mm, zohledněna nebo zmíněna a než řeknu, jak jsme na ně zareagovali, mi dovolte několik poznámek obecné povahy. My samozřejmě máme zájem eh, na tom zohledňovat výkonnost a proto eh, pokud to o EADF a Evropský sociální eh, fond, máme tu výkonnostní rezervu, která bude uplatněna příští rok. A já nevím, že by tady byl třeba jediný členský stát, který by se pustil do revize, eh, pokud eh, tedy je to tam tak, že pokud tam nebudou výsledky, tak ty peníze budou staženy a budou eh, realokovány do jiné oblasti, kde ty výsledky vidíme. Samozřejmě soud, pardon, účetní dvůr má pravdu. My tady nehovoříme o výsledcích, my hovoříme o výkonu, revizi a tak dále tam všude chceme výsledky. Z těch regionálních fondů financujeme velmi často infrastruktury. samozřejmě třeba, když se vybuduje silnice, tak to je jen výsledek, ale my musíme potom jít o krok dále a měnit e, výsledky, ale pak musíme pochopit, jak se mění doprava, ale o to nám vlastně také nejde. Eh, nám jde o to, zda ten region, který je napojen na tu silnici, se dobře rozvíjí, ale to trvá roky. Trvá roky, než se dozvíte, jaký je skutečný výsledek eh, takové investice. Takže je eh, to iluze, že by to mohlo proběhnout bez Eh, tedy v období eh, implementačním. Ono to samozřejmě musí proběhnout, to měření, ale mělo by to proběhnout v rámci ex post evaluace těch programů, aby se zjistilo, jestli opravdu ten výsledek je pozitivní anebo ne. To nejde během implementace toho programu, pokud je o ty čtyři doporučení na komisi. Většina z těch doporučení už se provádí. První, ten se týká toho, že tam nejsou společné ukazatele výsledků. My jsme to řešili eh, v našem návrhu pro období po roce 2020, kde jsme definovali seznam společných eh, indikátorů, které naleznete v našem návrhu nařízení, ale chtěl bych zdůraznit, že toto jsou výsledky, eh, které se týkají úrovně příjemců. Tedy když nějaký malý podnik dostane podporu, tak my chceme vědět, kolik kolik pracovních míst díky tomu vzniklo, ale my samozřejmě víme, že firmy nerostou pouze díky penězům, které dostanou, že tam do toho vstupují ještě další faktory. Druhé doporučení, co se týkalo nedostatku spolehlivosti monitorovacích systémů členských států. Tady bych řekl, že audity Eh, a kontroly monitorovacích systémů mají smysl pouze v případě, že máte dostatečná a smysluplná data, máte dostatek dat eh, o těch projektech, které byly uplatněny. Na počátku programového období to tak nebylo, ale teď už to máme a proto jsme teď začali eh, s audity a tam jde nejen o to, abychom zajistili spolehlivost těch monitorovacích systémů, ale abychom odhalili jejich slabiny a napravili je. A pokud jde o revizi výkonnosti, tak tam jsme již požádali členské státy, aby nám předložili všechny změny, které si přejí udělat před letní pauzou. A z toho důvodu teď máme moc práce. A my samozřejmě chceme, aby to celé bylo důvěryhodné, to znamená dělat to pouze, tedy pouze ve, v odůvodněných případech budeme souhlasit s tím, že ty kritéria výkonnosti budou revidována. Dobře, děkuji. Spravodaj už se nechce vyjádřit, dobře, takže jsme dospěli ke konci tohoto bodu a dostáváme se k bodu číslo 17, protože 18 už jsme zpracovali. A tady jde o zvláštní eh, zprávu EUD, africká struktura pro mír a bezpečnost, nutno změnit zaměření podpory EU. Máte 8 minut, pak vás přeruším. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci EUD eh, eh, e dospěl k závěrům k této věci a podpora pro africkou strukturu pro mír a bezpečnost eh, musí být eh, nově zaměřena. Je to sice tvrdý závěr, ale jediný možný. Dovolte, abych to vysvětlil. Nejprve bych chtěl pohovořit o souvislostech eh, míru a bezpečnosti v Africe. My všichni víme, jak ta situace na africkém kontinentu je komplexní. Je tam 1,2 miliard eh, obyvatel, je tam mnoho mm, tedy nezávislých zemí, 1200 zhruba domorodých jazyků, je tam 73 různých konfliktů, Eh, které probíhaly eh, okolo roku 2017 a ty nejnásilnější konflikty vzrostly ze 7 na 10 ve srovnání s rokem 2016. Bohužel navzdory velkému úsilí dárců a dalších partnerů, včetně EU, počet takových násilných konfliktů eh, nepoklesl. Má to různé příčiny proč zde zuří tyto konflikty na africkém kontinentu. Slabý stát, to je jeden z hlavních eh, důvodů eh, té nestability v Africe. A to potom vede k slabým bezpečnostním mechanismům. Eh, hlavní rozhodovatelé, tedy ta Africká rada pro mír, nemá situaci zcela pod kontrolou. A pokud jde o ten kontext, tak není snadné ty slabiny řešit. Ale pokud e, pomoc zvenčí může situaci začít řešit, tak musí začít e, těmi důvody, musí pochopit příčiny. A čím komplexnější ta situace je, tím e, prioritizovanější by eh, mělo být eh, řešení nebo hledání řešení. Nedostatek zaměření a priorit eh, doprovázelo různé intervence a i konzistence je nedostatečná na národní, nadnárodní úrovni. A tady vlastně někdy ta podpora přišla, aniž by dosáhla kýžených výsledků. Zaměřujeme se hlavně na význam eh, vytváření skutečných kapacit, které by mohly vést k tomu, že poklesne počet konfliktů v Africe. Chceme posílit bezpečnostní kapacity, které by mohly eh, řešit situace. Našli jsme málo důkazů o tom, že by evropská podpora efektivně přispěla eh, k vytváření takových kapacit. A přitom by to měla být hlavní priorita takové externí podpory, pokud eh, chcete, aby to mělo seriózní dopad. Rád bych eh, potrhl tři hlavní závěry. S ohledem na, na mír a bezpečnost od samého počátku té podpory, to je rok 2002, to je před 16 lety, tam vlastně nikdo se eh, zcela nestotožnil s AFSA a hm, to, co probíhalo, bylo neudržitelné. Mezinárodní dárci se snažili vytvořit eh, nějakou trvalou strukturu, protože kdyby se stahli, tak by výsledkem byl kolaps. Samozřejmě, že chopit by se toho měly hlavně africké země, ale tomu tak téměř nebylo. Evropská unie bohužel nepřispěla k posílení afrických států a e, k tomu, aby se postavili na vlastní nohy, byli zodpovědní, ale ehm, vlastně se pouze hradily náklady e, za hlavní operační e, aktivity. Pokud jde o um, kapacity APSA, APSA, Evropská unie tady podporovala nejrůznější komponenty, ale bohužel tady nebyla dostatečná politická angažovanost a pouze omezené finanční prostředky. Jaké jsou tady tedy eh, komponenty a kapacity? První balíček se dotýkal prevence konfliktů a řízení konfliktů um, tyto věci jsou nedostatečně financované, není tam dostatek eh, pracovníků, kontinentální systém varování. Někteří eh, experti si, se donívají, že je to sice technicky funkční, ale jsou tady velké, velká omezení. Je tady eh, nedostatečná propojenost mezi národními regionálními systémy varování. Komise, um, pokud jde o um, tedy ty mírové uh, oddělení, to funguje nedostatečně, není to dostatečně financováno Africkou unii. Dárci se mm, v průběhu doby rozhodli přestat uh, financovat náklady. Je tady nedostatek pracovníků. Um, a pokud jde o efektivní reakci na krize, Rada pro mír a bezpečnost je ohrožena různými faktory. Někteří eh, tedy členové té rady vlastně pouze předstírají, že řeší tyto věci a nezaujímá se pozice k otázkám, o kterých si myslí, že nejsou v jejich zájmu. Pokud jde o uh, eh, Standby Force, tak uh, Africká unie zatím toto nerozvinula. Zatím to ještě není operativní a Standby Force uh, nedokáže rozvinout své jednotky dostatečně rychle kvůli logistickým problémům. Pokud jde o rekonstrukci po konfliktech, tak podle poslední zprávy a vsi je toto považováno za nejméně rozvinutou složku a vsi V roce 2016 došlo k pěti takovým intervencím a pouze jedna byla považována za částečně úspěšnou, protože eh, a pak tam byly jiné, u kterých bylo ještě příliš brzy na posouzení. Tady je několik výzev, finanční, eh, institucionální kapacita klíčových orgánů Africké unie a subregionálních eh, úrovní je nedostatečná, je třeba to posílit, je tady nedostatek politické vůle některé věci řešit. Ehm, samozřejmě je zde také prostor pro lepší spolupráci. Není tady žádný mechanismus pro prosazování, rozhodování a vztahy mezi Africkou unii a pod regionálními organizacemi by měly být vyjasněny, zejména pokud jde o subsidiaritu. A závěrem naše doporučení. Abychom to řekli otevřeně. Důležité jsou tři věci. Musíme být realističtí, je potřeba, aby eh, Afrika eh, sama převzala zodpovědnost a vše musíme sledovat eh, z pohledu udržitelnosti. Musíme pochopit, jaké kapacity jsou potřebné a reálné a na které úrovni národní, regionální. A dále je třeba přeorientovat eh, podpory ne na operační náklady, ale na eh, ty věci, které jsou skutečně zapotřebí. Je třeba zaměřit finanční přísp... Eh, je tady plán žádné celé dvě levy kde jde o financování operačního rozpočtu Africké unie a mírového fondu. Děkuji. Možná by bylo dobré, kdyby členové účetního dvora se snažili eh, sepsat ten, eh, tu zprávu tak, aby se během 8 minut dala reálně přednést. Dále má slovo náš zpravodaj Javor. Thank you very much, Chair předsedkyně. A děkuji vám. A... účetnímu dvoru za skvělou zprávu a také e, za prezentaci z e, jeho závěru. E, zpráva podporuje té evropské, ten, tu evropskou bezpečnostní a mírovou architekturu pro Afriku, co by <clears throat> podporu afrického kontinentu dlouhodobou v souladu s výkonově raděným rozpočtem eh, souhlasím s tím, že ta podpora byla dobře nastavená, byla cílená, jestli přispěla k, k, a, a no, přispěla k dosažení ehm, těch eh, výsledků. Eh, stalo to 100 milionů eur za půhé dva roky, tak to je třeba kontrolovat. Ovšem nemohu říci, že bychom mohli být spokojeni s závěry účetního dvora co tady mezi řádky, ale také eh, v prezentaci otevřeně zaznělo, zazněla silná kritika eh, praktik eh, zde použitých a struktury celé té architektury míru a bezpečnosti v Africe. EU nepoužila ke dosažení dlouhodobých cílů tyto prostředky. Za prvé. Za druhé, ty prostředky byly vynaloženy většinou za plat, na, na platy. Eh, a, a mm, to podporovalo vlastně EPSu ze strany Africké unie a Africká unie měla pod, převzít její eh, fungování. Toto akorát eh, učinil EPSu plně závislou na dárcích a to rozhodně není cílem. A za třetím, ty kontrolované kontrakty eh, mm, přinášejí eh, eh, výsledky ze 14, jenom dva částečně, jeden neúplně, pět nebylo možné vůbec zkontrolovat, to opravdu nevidíme rádi. Proto chci děku, poděkovat účetnímu dvoru za tento audit, že přinesl takových takových varování, eh, tak abychom viděli, eh, že reagujeme včas eh, na nefunkční kontrakty a, a že chceme podpořit, aby Africká unie si přivlastnila EPSu a abychom spíše podporovali tedy v budování kapacit v tomto smyslu. Měli bychom přijmout a podpořit jasné dlouhodobé cíle. A naše výdaje by měly sloužit těmto dlouhodobým cílům a závěrem bychom měli zlepšit eh, v eh, implementaci projektu. Myslím si, že tady je jasný signál ze strany užitního eh, dvora a ten by měl být i ze strany parlamentu. Je toho třeba zlepšit hodně v rámci té africké mírové bezpečnostní architektury. To si myslím, že je opravdu velice důležitá věc. Bezpečnost a stabilita na africkém kontinentu. To eh, má, to, to je, má primární důležitost pro Evropu. A nemůžeme tedy eh, peníze vynakládat neefektivně. Děkuji. Mnohokrát děkuji za komisi pan Štauspol. Čtyři minuty. Děkuji eh, paní předsedkyni a děkuji panu Farcovi i panu Javorovi za vystoupení a také eh, eh, účetnímu dvoru eh, za spolupráci. My máme za to, že evropská podpora EPSA byl nástroj, který zlepšuje mír a bezpečnost v Africe, i když dočekávané výsledky nebyly systematicky dosaženy. Evropská pomoc má konkrétní dopady. V roce 2016 78% <clears throat> Zásahu aktérů EFSA a v násilných konfliktech v Africe bylo považováno za úspěch nebo částečný úspěch při deeskalaci nebo eh, prevenci konfliktu. Pokud jde o, o, o složité podmínky, ve kterých fungujeme v Africe a to, že je tam teď více násilných konfliktů, než bychom chtěli, rozhodně není eh, důkazem toho, že EPSA se nezaměřila hm, tam, kam měla Máme tady, tady eh, čtyři funkční pilíře EPSA na eh, různé úrovni, to uznávám. A ten mechanismus eh, umožňuje Africké unii rozvíjet ten mechanismus tak, aby se pohyboval směrem k finanční udržitelnosti od roku 2016 toto stále více kryjí členské státy AU. Ta vaše doporučení e, jsou pro nás přijatelná a už jsme začali e, je e, provádět v praxi. Myslíme si, že je jasné stanovit jasné priority se členskými státy a se SVČ a že je v zájmu Evropské unie, jak už říkal člen účetního dvora, podporovat africká řešení problémům s africkým mírem a bezpečností, tak aby se stabilizovala Afrika. To je zásadním cílem AFTA. Je to dlouhodobá věc a úspěchu nelze dosáhnout okamžitě. My jsme eh, mm, si pro, o priority sepsali eh, do, eh, map, do cestovní mapy na leta 2016 až 2020. V zásadě teď jsme ve třetí fázi podpůrného programu EPSA a souhlasíme s tím, že je třeba jak politicky, tak finančně podpořit to, aby to Afričané vedli sami a proto eh, podporujeme eh, proces Kabaruka a eh, také odstraňování toho té přirážky na dovezené zboží. podpora od dárců, partnerům v této oblasti pravděpodobně nemůže skončit v nejbližší době. V Evropě máme klíčový zájem postarat se o to, aby APSA byla co nejefektivnější. A to finanční vedení a udržitelnost, to je i politická eh, volba. Je v našem eh, zájmu podporovat APSA a nemá smysl přestat eh, financování jejich základních nákladů, pokud eh, komise a členské státy toto považují eh, za relevantní strategický nástroj. Uznáváme samozřejmě, že je potřeba, aby intervence byly založené na výsledcích a abychom se vyhnuli tomu financování, které kritizuje účetní dvůr. A zároveň musíme eh, koherentně používat finanční nástroje, jak říká eh, účetní dvůr. Je celá řada finančních nástrojů, které eh, podporují aktivity v této oblasti. To uznáváme a mm, pracujeme na tom. Mm, myslím, že už teď mluvím o minutu déle, paní předsedkyně, takže tady skončím. Ne, ne, ne, akorát jste to mm, naplnil ten svůj harmonogram. Pan Javor ještě stručně? Ne? Dobrá, tak to je taky v pořádku. No dobře, tak jenom velice stručně. Rád tady slyším o úspěších programu, ale doufám, že komise chápe tu kritiku, eh, která je obsažena v eh, zprávě účetního dvora. Opravdu musíme nalézt eh, způsob, jak zlepšit výkonnost tohoto programu. Je důležitý a hledejme společné řešení eh, k dosažení lepších výkonů pro eh, architekturu eh, v míru a bezpečnosti v Africe. To já si myslím také. Děkuji, tím jsme se dostali na konec tohoto bodu a teď požádám všechny Eh, kteří eh, už zde nemají být na další bod, eh, tak aby opustili místnost a abychom přerušili přenos, po internetu. Darf ich Sie bitten, den Saal zu verlassen? May I ask you to leave the room immediately?